this So, dear colleagues. Vážení kolegové, nyní máme 9 hodin 7 minut, 7 minut po deváté a Neustále se tady, eh, si tady někdo stěžuje na to, že nemáme dostatek času, ale jednou z možností, jak ušetřit čas, je například eh, začínat včas. A to bychom teď měli také udělat. Já bych chtěl srdečně poděkovat Jenci Gajerovi, který je obecným zpravodajem eh, pro rozpočet roku 2017 Máme tady první bod dnešního jednání, to je bod číslo 10 a je to rozprava o rozpočtovém roce 2017. Včera na zasedání koordinátorů jsme měli dopis našeho zpravodaje, pana Begeho, kterého bych chtěl tímto srdečně pozdravit a my jsme ho všichni eh, tedy schválili, ten dopis s prioritami pro eh, mandát eh, do trialogu a teď tedy disponujeme společnou pozicí a víme, co společně chceme. Rok 2017 to je rok, eh, který eh, má mnoho prvků strategie Trade for All, což znamená vyjednávání s Čínou, se zeměmi ASEANu, se zeměmi AKP, Mexiko, Chile, modernizace těchto dohod a potom jistě se bude dále vyjednávat také o TISA a dále se musíme také zabývat otázkou, jak více rozběhnout záležitosti ohledně VTO. Měli bychom tady mít eh, plurilaterální přístup takže máme velký kus práce. Také musíme pracovat na legislativě. A to vše musí být také náležitě finančně podloženo. Vzhledem k výzvám strategie Trade for All se tam dostalo ještě několik dalších věcí, které tam předtím nebyly. Například eh, Eh, soutěž, pokud jde o Fair Cities eh, v Evropě. To musíme zorganizovat. A dále považuji za velmi důležité, abychom neřešili pouze otázku vyjednávání, ale abychom se zaměřili zejména také na provádění, na realizaci. A to vše je potřeba také náležitě finančně podpořit. Byli jsme v Jižní Koreji a e, tam jsme vlastně shodnovali situaci té dohody, e, která e, působí pět let a tam to provádění opravdu neprobíhá tak, jak bychom si představovali. Je tedy potřeba mít více finančních zdrojů. Proto je pro mě jenom obtížně pochopitelné, že v minulém roce poprvé byl zkrácen počet zaměstnanců eh, generálního ředitelství pro obchod, když přitom úkoly narůstají. Obchodní politika je přitom mutným nástrojem pro zahraniční politiku Evropské unie. Mnozí jiní mají spoustu slov, ale nemají eh, hmotné nástroje, nemají konkrétní sílu, ale obchodní politika i má. Takže proto jen si máme určité nároky, máme představy, co bychom si přáli ohledně roku 2017 a rozpočtu na rok 2017, tak abychom všechny tyto úkoly mohli náležitě realizovat. A teď doufáme, že nás dáš takové informace, eh, které nám umožní dnes večer klidně spát abychom tedy věděli, že naše nároky budou uspokojeny do značné míry. Máš slovo, Jenci. Děkuji, pane předsedo. Milí Bernde, dnes je 24. května a před několika týdny jsem byl ještě poměrně nervózní, když jsem pomyslel na toto datum, protože zítřejší den měl být dnem, eh, kdy komise předloží eh, návrh rozpočtu na rok 2017. To by potom pro mě znamenalo, že se můj pracovní den radikálně změní, protože bych až do, doufejme, pozitivního Eh, rozhodnutí eh, do konce roku eh, bych měl plné ruce práce. Teď komise odložila zveřejnění rozpočtu a podle těch informací, které mám k dispozici, asi o čtyři týdny, asi 26. nebo 27. června by k tomu mělo dojít. Ono to samozřejmě nějak nesouvisí s tou událostí 23. června, to ne. Tady jde e, spíše o náklady uprchlické krize, které zatím nejsou e, definitivně propočítány a já e, s tímto prohlášením také plně tedy nesouhlasím, s tímto tvrzením, ale protože pokud jde o přístup k rozpočtu Evropské komise, nemám vůbec žádné představy. Mohu říci pouze něco o tom, jak vypadá jak vypadají eh, politické souvislosti nebo okolnosti rozpočtu a potom mohu nastínit, eh, zda přání vašeho výboru budou moci být plně uspokojena. Já si myslím, že nakonec se naše přístupy příliš nerozchází. Myslím si, že Evropský parlament se jistě velkou většinou usnese na eh, pozici, eh, která bude odpovídat nebo vyhovovat eh, rozpočtovému výboru. Ovšem, my nejsme jediní, kdo vyjednává o rozpočtu a podle Lisabonské smlouvy je to tak, že už nejsme v té pohodlné situaci, která tak velmi usnadňovala existenci rozpočtového výboru, protože Lisabonská smlouva nám sebrala mocnou zbraň, což bylo druhé čtení. Takže tím jsme se dostali zpátky k té povinnosti dohodnout se s předsednictvím. A předsednictví nyní je v takové formaci, která, pokud jde o ten obsah, který se nachází za rozpočtovými linkami, vlastně s tím rozpočtem až tolik nesouvisí. Tedy máme situaci, eh, paní místopředsedkyně Georgieva to vždy popisuje velmi pěkně a já si dovolím eh, vypůjčit její prohlášení. Říká, že rada se jaksi rozpadá na tři okruhy přátel, přátelé zemědělství, přátelé koheze a přátelé rabatů. Kam patří má země, to asi nemusím nikomu tady vysvětlovat. Je to tedy tak, že radě se sice vždy podaří nám, jakožto Evropskému parlamentu, Eh, výjít vstříc společnou pozicí, ale hnacím motorem této pozice je eh, otázka, co eh, uspoří nejvíce peněz. Já se potom k tomu ještě vrátím. Na dubnovém zasedání Evropského parlamentu jsme po, náš naše pokyny k, roku, eh, k rozpočtovému roku 2017 schválili velkou většinou. To mě naplňuje důvěrou a také vděčností, že se nám podařilo získat velkou většinu eh, pro rozpočtovou pozici Evropského parlamentu, protože to je složité. Ve vyjednávání o rozpočtu pro rok 2016 jsme marže v mnoha důležitých oblastech rozpočtu, zejména v kategorii 3, to je politika vnitra a životního prostředí eh, a potom také v politice eh, kategorie 4, to je tedy zahraniční politika, kvůli uprchlické krizi, tam jsme ty marže museli opravdu naprosto vyčerpat a využít. A radě mm, neušetříme to, že v tomto procesu všechny eh, zvláštní nástroje, které máme v rámci zahraniční politiky, eh, že jsme je využili a v tomto střednědobém finančním rámci mohly být využity pouze proto, že Evropský parlament na tyto zvláštní nástroje eh, přistoupil a že vlastně na to kladl velký důraz a tlak Kdyby tam nebyl tento tlak Evropského parlamentu, pokud jde o tento eh, střednědobý rozpočet, eh, kdybychom tam neprosazovali tu flexibilitu, tak by ta situace byla ještě napjatější. Znamená to eh, dvě věci. Nemáme tedy dostatek pohyb, volného pohybu nebo pružnosti v tomto rozpočtu, protože jeden z, nebo některé z těch Eh, tedy ty napjaté situace, které velmi ovlivnily rozpočet v roce 2016, se příliš nezměnily. Samozřejmě, že každý tady doufá, že eh, v Sýrii eh, bude nalezena stabilní mírová situace, která by umožnila, aby miliony uprchlíků se mohly vrátit zpět. To bychom samozřejmě všichni rádi, ale to jaksi není příliš ehm, pravděpodobné nebo zatím to na to nevypadá, takže musíme konstatovat, že pokud jde o ty krizové momenty e, na rok 2016, a díky kterým jsme mobilizovali 10 miliard euro, takže to je situace, která přetrvává a budeme s ní muset nějak naložit i nadále. Dále máme i složitou ekonomickou situaci v mnohých evropských zemích a ty, tam také je potřeba to stimulovat eh, evropským rozpočtem. Máme politickou atmosféru, eh, kdy 3,38 eh, miliard v tomto rozpočtu a v dalším rozpočtu budeme muset mobilizovat, abychom garantovali eh, částku pro EFSI, pro Evropský fond pro strategické eh, investice, abychom tam naplnili ty příslušné rozpočtové linky. A máme tady politické okolnosti, kdy ke konci roku Evropská komise svým návrhem na revizi střednědobého dobého eh, rozpočtového rámce Eh, tedy to je to, co připravuje přes, hm, pře, připravuje revizi střednědobého rozpočtového rámce. MFF, um, ehm, to je něco, co by se hodilo takzvaně pro dobré počasí. Uh, to znamená, že to byl původně rozpočet, který usiloval o úsporu finančních prostředků a já jako německý občan si uvědomuji, že to byla má někdejší spolková vláda, tehdejší spolková vláda, a která eh, něco takového prosazovala, ale to celé bylo nastaveno na situaci, kdy evropský kontinent nebyl vystaven takové eh, ostré krizi, v jaké se nachází v současnosti. V pokynech jsme navrhli, abychom zvýšili evropskou přidanou hodnotu rozpočtu, abychom navázali výdaje z rozpočtu na různé dokumenty, které nám komise předkládá v souvislosti s ekonomickým vývojem kontinentu. Máme tady eh, ekonomické prognózy, eh, zprávu o růstu, evropský semestr a všechny tyto dokumenty poskytují určité informace o tom, jak členské státy eh, na tom jsou, pokud jde o konkurenceschopnost a hospodářský růst, jaký by měl být vývoj. Ovšem důsledky, které to má pro evropský rozpočet, zatím eh, tady nejsou eh, optimální a měli bychom na tom ještě zapracovat. Dále máme určité priority našeho parlamentu. Chceme, aby to rozpočet odrážel. Například tady máme iniciativu pro zaměstnanost mládeže a také potírání nezaměstnanosti dětí. To jsou cíle, v rámci strategie Evropa 2020, eh, na které bychom neměli zapomínat. Jsou to věci, eh, které budeme muset mít na paměti, až budeme sestavovat rozpočet. V tuto chvíli komise odložila eh, zveřejnění rozpočtu. To pro nás znamená menší problémy než pro radu. My se budeme muset vzdát některých nástrojů, při vyjednávání o rozpočtu. To se týká mandátu, s nímž parlament eh, vybavoval vyjednávací tým eh, s radou. Na to nebude čas v tomto řízení. Ale to můžeme eh, velmi snadno napravit nebo bez problémů překonat, protože já tady k tomu vydám určité pokyny a ty rozpočty, které se na nás, s tím, co se na nás, s tím se na nás obrací, tak to vše můžeme dát do příloh. Eh, už se to jednou, eh, už se to jednou dělo, protože Eh, tam byly volby předčasné, tam se to museli přerušit a, a rada tato bude mít mnohem složitější a bude muset eh, složitěji formulovat svou pozici. My jako Evropský parlament budeme nejprve eh, pracovat s doporučením rady. Dokument, na jehož základě budeme pracovat na rozpočtu, nebude přímo návrh komise, ale bude to to, co z návrhu komise udělá rada. A já se obávám, že rada bude postupovat ve smyslu co největších úspor, takže se budou snažit e, čísla v rozpočtu co nejvíce e, snižovat. V jednání rady e, hraje důležitou roli implementace. Zástupci rady ve formaci zaměstnanců finančních úřadů jednotlivých zemí nesledují zas až tak mm, ten obsah, což mě rozhorčuje jakožto evropského poslance. Oni víceméně sledují eh, implementaci a potom eh, v podstatě se říká, že když ten program nebyl implementován, tak to znamená, že nefunguje a když očividně nefunguje, tak bychom měli výdaje na ten program snížit a nebo zcela zrušit. Takže na nás potom bude, abychom vysvětlili, proč to tak není, budeme to muset obhájit a já se obávám, samozřejmě se budu snažit tomu zabránit, ale eh, obávám se, eh, že tam některé věci, které v roce 2015 nebyly do velké míry implementovány, by tomu mohly padnout za oběť. Takže e, tam ten rozpočet na tu zmiňovanou věc nebyl příliš vysoký, ale já mám zkušenost, že rada e, má takovou v úvozovkách kombajnovou metodu, kde se snaží všechno eh, mechanicky zkrátit a já se obávám, že tady hrozí určité nebezpečí, že rada tento program eh, kvůli tomu, že to není dostatečně implementováno, nebo bude sledovat, co není dostatečně implementováno a na to se potom zaměří a bude se snažit škrtat. Takže to byla taková připomínka, kdy jsem chtěl osvětlit, jak vypadají politické okolnosti a těším se na vaše otázky. Děkuji vám. E, co se týče obsahu, to je jedna věc, ale potom okolnosti jsou ty, které e, nemáme, mohli bychom si přát. A co k tomu říká pan zpravodaj? E, děkuji, pane předsedo. Eh, milý eh, pane eh, zpravodaji, já mohu jen souhlasit s tím, co jsi řekl. Ale možná tady došlo k jedné chybě, pokud jde o ten finanční rámec. Máme, trvali jsme v té konečné fázi, dokud nedošlo vlastně k tomu neúspěchu. Takže co se týče té Eh, té horní hranice, takže chceme ji využít a potom, že potřebujeme také flexibilitu. A, takže takto to bylo dohodnuto. A bez toho, že bychom dohodli, že budeme mít další flexibilitu, tak bychom bývali byli ve vyjednávání rozpočtu úplně v koncích. A já tedy vidím, že komise je neuvěřitelně kreativní a že navrhuje věci a dohodují se věci eh, a parlament je ponechán mimo a potom my si s tím musíme lámat hlavu. Samozřejmě, eh, tady plně souhlasím v tom, že jsme v krizové situaci, musíme vyčerpat eh, všechny situace a musíme nalézt vhodné rozpočtové a politické odpovědi na naše problémy. Když se tedy podívám na to, že komise například, a tady existuje vztah eh, s tím, eh, co se týká eh, našeho výboru, to jsou nástroje pro partnerství. A tady, tady když máme, musíme se rozhodnout, jak podle jaké strategie budeme postupovat. Protože pokud je o nástroj sousedství, tak aby jsme to mohli stabilizovat ve střednědobém a ve dlouhodobém horizontu, tak abychom to se samozřejmě týká těch eh, států, které selhaly. Takže eh, tady musíme sehrát eh, důležitou roli. Takže co se týče rozpočtu 2017 a co se týče MF, k tomu se vyjádříme v našem stanovisku, tak eh, tady nebudeme hovořit pouze o otázce finančních prostředků, ale také strategického směřování. Eh, jak můžeme dosáhnout eh, více věcí než těch, které jsme dosáhli v minulosti pomocí našich nástrojů. Toto je zcela zásadní. A potom, když komise, co se týče fondu pro Afriku, tak se zoufale snaží o revizi o eh, prostředky s argumentem, že to můžeme zpravovat eh, lépe, než tak, jak je to v rozpočtu, tak to je, tak ta správná odpověď je, tak eh, podívejte se, jak to vypadá se zprávou struktury rozpočtu. Protože tady outsourcování, tady jsou ta grémia, která to kontrolují, tak tady jsou v členských státech a většina členských států, tak tam jsou ty tři. Eh, miliardy a samozřejmě tady eh, v případě těch národních zařízení, ti jsou v tom činí a zároveň eh, potom tady máme tu kvotu přidělení a to je příliš nízké. Takže tady vyvstává otázka, jestli by to opravdu mělo takto fungovat. Proto říkám, že jsme osobního hlediska, pokud se toto nezmění, tak to je poprvé a naposledy, kdy mohu souhlasit s takto sestaveným fondem, tak aby komise věděla eh, do budoucnosti, jak to vypadá. Eh, tak by bylo zajímavé si vyslechnout, jak má vypadat propojení mezi rozpočtem 2017 a to, že eh, souběžně existuje revize MMF. Já si myslím, že komise musí zcela jasně říci, že více než v minulosti se v této rozhodující eh, fázi pokud se podíváme na rozpočet 2018, takže bude eh, mnohem eh, více na straně parlamentu než v minulosti, protože toto je rozhodující fáze vyjednávání. A proto v této souvislosti, pane předsedo, bych chtěl ještě položit dodatečný dotaz. Jens velmi správně poukázal na to, že z určitých důvodů se, eh, že bylo odloženo eh, předložení rozpočtu ze strany komise, což je samozřejmě potom komplikované. A zároveň tady čtu, že komise a paní Mogherini mají v plánu eh, předložit nové fondy a předpisy až 60 miliard euro s ohledem na Junckerův plán pro sousedství. A potom 4,8 miliard připadá částka e, pro možné Eh, využití eh, závazků u strukturálních fondů, aby se to mohlo využít i pro eh, migraci. Já s touto myšlenkou souhlasím, to chci, aby bylo jasné. My už jsme před několika týdny toto zveřejnili, abychom využili všechny možné příležitosti, ať už se týká to starého rámce či nového, že všechny ty možnosti se musí využít, ale tady ta otázka, která je komise a paní Mogherini a Timmermans chtějí eh, eh, tento nový plán, aby byl předložen v červnu. A at the summit of June 28. Takže tady to je ten 28. červen, takže eh, v jaké situaci se nacházíme? Máme finanční rámec, Evropská rada něco tedy rozhodne a eh, potom my jsme tady pouze na pomocní pro naplnění. Eh, takže musíme se tedy obrátit na soud na soudní dvůr, protože Evropská rada musí se zamyslet nad tím, že pokud se neřeší správně krize, tak by měla změnit způsob, jak tuto krizi řešit. A e, protože e, samozřejmě by se to mělo projednávat tam, kam to patří, to je tedy v tom řádném legislativním procesu. A proto tady vyvstává otázka pro komisi, e, jak budete postupovat v případě Evropské rady. Protože na jedné straně jsme my, tedy hovoří se s námi, abychom mohli si vyměnit názory, proto já bych vás chtěl požádat, aby eh, ty předmětné eh, výbory se mohly připravit na červen. Abychom eh, potom, když se Evropská rada rozhodne, tak abychom se o tom dozvěděli na poslední chvíli. A v případě této příležitosti, tak já vím, že tomu úplně nepatří, pane předsedo, ale dnes eh, dopoledne jsem se trošku eh, rozlobil, protože tady máme můj eh, návrh, já vím, že to bylo kontroverzní. pro rozpočet 2016, tam jsme se rozhodli na pilotním projektu ohledně eh, úlohy nevládních organizací v rámci obchodu. Eh, bylo to sporné, ale většinou se rozhodlo a výsledkem bylo to dohodnuto v dohodovacím řízení. Ano, je jasné, že komise řekla, že rozpočtová linie není vhodná, kterou vy jste si vybrali, že to eh, spadá pod eh, správní a autonomii komise a že tento způsob eh, iniciativ, že by se k němu nemělo přistupovat a tak dále. Takže komise poskytla tedy sama svou analýzu. Dobře, můžeme se k tomu stavit, jak chceme, ale když se nyní podívám na eh, rozpočet, potom jsem se, co jsem si to znovu přečetl, tak vidím, že ten, eh, to rozhodnutí eh, dohodovacího procesu, pokud k němu nedojde, tak to je opravdu nejvyšší způsob manipulace. Takže to tak na okraj, maličkost na okraj. Ale když se obejde většina, tak já očekávám od vás, že do léta nás budete informovat, kdo tedy o tom rozhodl a aby komisař vystoupil a řekl, že my obcházíme rozpočtové orgány. A tak se můžeme potom zabývat detailněji vašimi myšlenkami, protože to je opravdu velmi špatné. To je klasický příklad, jak arrogantně eh, přistupují někteří v komisi k našemu parlamentu. To je opravdu neakcept, neuvěřitelné. A takže si dokážete představit, jak to vypadá s ostatními věcmi. Toto, s tímto musíme skoncovat. Eh, nehledě na to, jaký tady máme obsah. A já očekávám, aby nás komise informovala, jak se bude s těmito otázkami zabývat, protože takto to opravdu nejde. E, potom, co se týče toho, co řekla včery, e, e, včera koordinátoři, co se dohodli na trialogu, tak já si myslím, že ty hlavní body byly dobře vyzvihnuty. Jedná se o rozpočtové eh, řízení, o tom, že ty nároky jsou formulovány pozdě. Já si myslím, že to je otázka technické podpory, technické asistence, to je velmi důležité téma ehm, protože to nehraje roli pouze v zahraniční politice Evropské unie, ale komise eh, poskytla aktuální návrh eh, k technické podpoře ohledně fondů v rámci Evropské unie a to je základ pro to, že tam, eh, kde máme eh, slabší administrativa, kde máme problémy s prováděním, tak abychom začali právě v případě technické podpory, tak abychom měli takovou eh, strukturu, tak abychom vůbec ty prostředky mohli implementovat. A to je důležité v případě polit, programu politik sousedství. Uh, a partnerství. A já si myslím, že to, co řekl eh, pan předseda, to se musí prohloubit, jak to vypadá s eh, plány, protože komise řekla a zdůraznila, že se jedná o mikromanagement, že tomu do toho parlamentu nic není, ale když se podíváme eh, na druhou stranu, třeba krácení personálu, generální ředitelství, a tam se vyjednalo mnoho e, dohod v zahraničním obchodě a, mám, a to, že e, není dostatečně důvěryhodný e, monitoring a follow-up, takže tady máme problém důvěry, protože pokud se vyjednávají obchodní dohody, nejedná se pouze o TTIP, ale je důležité, aby na začátku, ale i potom, aby se to mohlo eh, pra, eh, parlamentně, ze strany parlamentu, ze strany komise, aby se to mohlo vodně doprovázet. A také v našich eh, členských státech, abychom získali podporu. A potom tady zůstává otázka iniciativy pro internacionalizaci evropských malých a středních podniků což je věc, která je pro nás eh, velmi důležitá v našem eh, programu. Eh, takže to je vše z mé strany. Děkuji vám, to bylo tedy opravdu řečeno jasně, ale někdy je to potřeba. Takže teď jednotlivé frakce, pan Šustr za socialisty. Eh, děkuji, já bych se chtěl eh, připojit. Já tady nejsem tak dlouho v parlamentu, takže úplně neznám podrobnosti eh, fungování rozpočtu, ale je to tak, že na konci dne parlament musí předložit vodítka. Je důležité, aby potom toto bylo implementováno a je důležité, abychom tomu měli finanční prostředky. Já bych se chtěl vrátit k jednomu bodu, já bych to nechtěl všechno opakovat, co je pro mě důležité, ale chtěl bych to ještě trošku rozvést provést. Eh, pan Bege eh, hovořil eh, o tom mm, mm, rozhodování mm, tak, jako zboží podstaty. Takže když se podíváme na účinek, tak je to to, co opravdu potřebujeme. To je někdy věc, o které můžeme pochybovat. A potom, se, potom tady o tom hovořil i pan Bege a pan Lange. A to, eh, pokud máme novou strategii obchodu, diskutujeme o tom a chceme, aby jsme měli obchod, který je zakládán na hodnotách a týká se to eh, hospodářských nástrojů a chceme tímto podpořit pozitivní vývoj v jiných zemích, tak eh, to neznamená, to znamená, že nestačí pouze vyjednat to obchodní dohodu, ale musíme potom ji uplatnit a musíme potom se podívat na to, jaké eh, to bude mít eh, dopady. Nejedná se tedy pouze o to, aby to byli technokrati či experti, ale musíme se podívat na diskuzi v Evropě a v rámci takovéto diskuze o obchodní politice musí do toho být zapojena společnost. Máme dostatek eh, příkladů, kdy byly uzavřeny eh, obchodní dohody a co se potom stalo, tak to nebylo úplně uspokojivé. To je tedy velmi důležitý bod. A pokud eh, diskutujeme o rozpočtu, tak je potřeba zaručit, aby právě to je Eh, teď v tom kontextu, kdy se hovoří o partnerství s africkými státy a je tedy velmi důležité, jak v případě takovýchto obchodních dohod se dosáhne rozvoje eh, eh, v afrických zemích, abychom zabránili takovýmto únikům, takže je důležité, aby eh, ve eh, střednědobém horizontu, aby se mohly převádět prostředky z jednotlivých eh, fondů, protože vytvářet další fondy pro pomoc, tak to nejde, protože potřebujeme v krátkodobém horizontu působit a potřebujeme mít mnohem pevnější strukturu. Tak proto je velice důležité tedy neuzavírat pouze obchodní dohody, když dostáváme finanční podporu, ale je důležité se potom zaměřit na implementaci a na eh, dopady na občanskou společnost. A to by eh, mělo být eh, těžištěm požadavku našeho výboru. Děkuji za, za Alde, pan Ramsdorf. Já jsem pouze naslouchal, nejsem odborníkem na rozpočet, ale tom, co tady zaznělo, to je skoro na antidepresiva. Tam už ani ne, řešení nevidím. Takže kvůli Brexitu se odsunul rozpočet, to znamená, že nám bude chybět čas na to, abychom rozumně prodiskutovali mandát. Víceletý finanční rámec, ten není k ničemu, komise využívá to, co my jsme vytvořili jako flexibilitu, aby sledovala své vlastní cíle a priority, které máme, například potírat nezaměstnanost mládeže, tak to, to stejně Ehm, je opravdu zanedbatelné pod jedním procentem eh, BIP, takže to je opravdu pochybné všechno. Máme tady revizi víceletého finančního rámce a mě by zajímalo, jaké tam má priority Evropský výbor. Co tam vidí eh, rozpočtový výbor jako nejdůležitější? Potom druhá otázka. Hovořilo se o MFE, o tom, že to bylo vyškrtnuto radou. My jsme se na to dívali a mě by zajímalo, co to teda vlastně znamená. A usnesení Evropské rady, eh, které mají v podstatě legislativní funkci, ty musí být eh, opravdu nutně eh, popohnány před Evropský soudní dvůr, protože tady vlastně revize té Lisabonské smlouvy to v podstatě vedlo k tomu, že legislativním orgánem je pouze rada a v praxi to vede k velkým problémům této unie, takže tady opravdu velmi pozbuzují k tomu, abychom to dali před soudní dvůr. Za GUE? Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, zpravodaji. Eh, děkuji také za to, že tak jednoznačně tady popsal tu bídnou situaci. A když všichni řečníci hovoří jednotným jazykem, tak je to, tak je to velmi znepokojivé v tomto případě a já s tím mohu pouze souhlasit. Možná ještě tři věci, které bych eh, doplnil. Pro mě je tady ta otázka eh, asi taková. Eh, uzavřeli jsme mnoho dohod eh, o volném obchodu a budeme mít tím pádem méně celních příjmů, příjmů z celních poplatků. To znamená, že nebudeme mít mnoho vlastních prostředků Evropské unie. A teď si tedy musíme položit otázku, jak budeme získávat vlastní e, příjmy, vlastní zdroje. Já si myslím, že to by mělo být e, důležitým bodem naší debaty, protože pokud e, členské státy nechtějí ochotně platit do společného rozpočtu, potřebujeme nějakou jinou strategii, protože jinak ty četné úkoly, které máme řešit, nevyřešíme. Tím se eh, tady eh, velmi zabývám a měli bychom se nad tím zamyslet. A eh, potom v pravidlech stojí, že 2% BIP má být pláceno do NATO. A pro, proč pouze 1% do společného rozpočtu? Ano, ano, na národní úrovni, to je pravda, ale přesto bychom se měli zamyslet nad tím, zda v souvislosti s tím, jak rostou úkoly Evropské unie, Eh, měli bychom se v té souvislosti zamyslet nad tím, jestli bychom celé to financování neměli ještě nově promyslet. Ano, můžeme se samozřejmě eh, obrátit na Evropský soudní dvůr, ale ten bude přece vycházet ze smlouvy. A tím eh, se opět dostáváme do toho začarovaného kruhu. My vlastně budeme kroužit okolo toho problému, nepodaří se nám ho správně pojmenovat eh, a dobrat se toho zdárného konce. Jinak souhlasím s, paní, s panem Bergem v tom, že eh, ta flexibilizace že by neměla být na úkor důležitých závazků v důležitých oblastech. Nemůžeme si jednak stěžovat eh, na jedné straně na to, že musíme přijímat stále více uprchlíků z jiných zemí, když nemáme eh, eh, zodpovědnou ekonomickou a politickou spolupráci. Tady máme ty finanční podpory, obchodní dohody, kde máme kritéria lidských práv, ekologické aspekty a tak dále, odstraňování konfliktů. To znamená, že my musíme řešit také otázku práv parlamentů, pokud jde o rozpočet. Musíme to velmi promyslet, musíme upozornit na to, že potřebujeme ten politický přístup v tomto smyslu, protože jinak pokaždé, když se bude nově vytvářet rozpočet nebo víceletý rámec, tak to dopadne tak, jako to dopadá v tuto chvíli. Děkuji, slovo má komise. Pět minut maximálně. Um, Albatran. Paní Albatran. Thank you. Uh... Děkuji. Byla to velice živá diskuse, velice zajímavá diskuse týkající se problému, který nesouvisí pouze s obchodem, ale vlastně je to diskuse, která vlastně se týká otázek, které nesouvisejí s prací přímo vašeho výboru a našeho DG. Pokusím se reagovat na některé připomínky, které zde zazněly. Jsou to e, otázky týkající se tedy obchodní politiky. Je jasné, že ten obecný kontext eh, není eh, právě pozitivní. To eh, zmínil ostatně i pan zpravodaj. A tato situace vedla k řadě potíží, včetně tedy toho data, kdy budeme k dispozici návrh nového rozpočtu. Bohužel nemáme pro vás informaci o tom, kdy skutečně k dispozici to bude. Vaše Připomínky také eh, naznačují, že vlastně podporujete to, co děláme v obchodní politice. Obchod je vnímán jako jeden z nástrojů, který může být použit pro eh, řešení také například migrace a naše obchodní dohody, jak v sousedských zemích, tak v Africe, vlastně mají přesně toto za cíl – jsme si vědomi toho, že existují také problémy týkající se efektivního eh, přidělení zdrojů. Máme agendu, která se stále vyvíjí. Eh, kromě toho, také z našeho sdělení z října 2015 vyplývá celá řada nových iniciativ, co se týče monitorování a prosazování těch dohad, to, dohod, to je pro nás priorita. Opakovali jsme toto opakovaně od eh, podzimu loňského roku. Eh, eh, velká část toho rozpočtu, který není moc veliký, se věnuje přesně těmto aktivitám, to znamená například hodnocení těchto dohod a také eh, jiných aktivit, jejich cílem je zvýšit transparentnost v naší obchodní politice. Eh, sem patří také naše schůzky se zástupci občanské společnosti. Eh, ty jsou součástí našich jednání. To se netýká pouze toho vlastního hodnocení, ale také přímo účasti na těchto jednáních. my bereme v úvahu eh, návrhy, které přicházejí z Evropského eh, parlamentu, to se týká těch pilotních projektů. V současné době máme jeden takovýto projekt, který je přímo eh, spojen s jedním tím problémem, o kterém zde mluvíte, to je problém transparentnosti. To souvisí také s, TTIP, TTIPem. Je to projekt, eh, na kterém v současné době pracujeme a už velice záhy budeme schopni vám k tomu podat příslušné informace. Důvod, proč ten projekt, o kterém jste se vyzmínili, byl vlastně vyjmut z toho seznamu pilotních projektů. Ten důvod byl takový, eh, že jsme ho převedli na rozpočtovou linku. My bohužel neslyšíme pana Bergeho, protože nemá zapnutý mikrofon. My e, jsme to naznačili. E, Eh, už v minulosti a i nadále opakuji, že skutečně i nadále jsme ochotni se s vámi dále bavit o tom, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Podle našeho názoru ale není možné takto přispat k tomuto projektu, protože tento projekt zkrátka nepatří do té rozpočtové stránky, která se zabývá administrativními otázkami. Jinými slovy, my jsme připraveni o těchto věcech hovořit i nadále Ehm, myslím si, že naše eh, diskuse může pokračovat i po tomto setkání. Eh, je to projekt, který se zabývá financováním nevládních organizací v oblasti obchodu a také to souvisí s monitorováním i těchto věcí. Jinými slovy, my nejsme proti tomu, v podstatě to odpovídá naší politice, politice komise, ale Rádi bychom s vámi o těchto věcech hovořili i dále a e, e, pokusili se rozhodnout tedy, co by se mohlo e, do té naší agendy převést. Děkuji. Děkuji. Jistě budeme muset ještě diskutovat jak o těch obecných otázkách, tak i o té konkrétní otázce týkající se tohoto pilotního projektu. Ještě pan Bege. Děkuji. Já bych chtěl eh, ještě něco krátce připomenout eh, panu zpravodaji a chtěla by, chtěl bych se vrátit tomu, co řekla zástupkyně komise. Tady nejde pouze o otázku, zdali o tom budeme znovu eh, diskutovat. Jedná se o dohodovací řízení, o to, co bylo dohodnuto, o nic jiného. A e, když bych se vrátil k tomu, e, co řekla komise, tak e, proč se to neudělalo? Neudělalo tak, protože my jsme se na tom takto dohodli v tomto výboru. A já bych měl dotaz pro pana zpravodaje, protože my jsme svědky toho, že přísliby pomoci, které byly učiněny v Londýně, takže tam trvá samotná implementaci. Já bych se chtěl zeptat, jak dopadla komise eh, v Londýně ohledně toho, že to ještě nebylo provedeno. Já si myslím, že v rozpočtu bychom měli mít lepší systémy pro lepší eh, transparentnost a mělo by to být eh, souběžně provedeno s naší diskuzí, protože nyní současně, v současné době je v Turecku konference, která právě se zabývá těmito mezinárodními fondy a ta pomoc, eh, eh, po které volá OSN, tak je velmi důležité, abychom se zeptali, eh, zdali jsme schopni dodržet mm, v dlouhodobém horizontu možnost implementace, protože když se podíváme na rok 2015, 2016, tak máme 2000, eh, v roce 2015, tak jsme eh, poskytli méně prostředků než v roce 2014, přestože se eh, krize zhoršila a pokud jde o Eh, eh, závazky těch eh, zapojených členských států a Evropské unie, tak jak můžeme k tomu přistupovat a jak to můžeme lépe silněji zakotvit aby potom nám nemohlo být v budoucnosti vytýkáno, že jsme se nepoučili z toho, čeho bylo dosaženo v roce 2015. Děkuji a nyní máš slovo Jensi na 15 minut. Děkuji. Eh, já si myslím, že těch 15 minut úplně nevyčerpám. Já bych se chtěl vrátit eh, a reagovat eh, k několika připomínkám ohledně toho, co řekl kolega Lamsorf ohledně té makrofinanční pomoci, protože ta míra implementace nebyla taková, jako bychom si my všichni politicky přáli, ale e, je to tak, jak na to nahlíží rada. Oni se dívají na to, jak to vypadá s mírou implementace, jak to probíhá, e, bez e, dalšího kvalitativního posuzování a pro ně, pokud jde o tu implementaci a o tu míru, tak tam došlo ke krácení. A oni se tedy na to dívají a jestli to úplně červenou tuškou vyškrtnou, nevím, ale eh, já jsem neměl možnost to úplně eh, dobře přečíst a podívat se, jak to funguje. Eh, chtěl bych poděkovat panu Begemu, určitě mnohé z toho, co on řekl, tak ze strategického hlediska, to je věc, o které by se měl diskutovat v rámci výboru pro obchod, ale já bych eh, se k tomu ještě chtěl vrátit konkrétně. Eh, co se týče trust fondů, eh, když se jedná se o pravidelnou revizi rozpočtového řádu, protože při poslední revizi jsme umožnili v případě těch trustových fondů Protože ta myšlenka, ty národní prostředky a evropské prostředky, že by se spojily pro společné cíle, tak to jsme měli na začátku. My tady zažíváme dvě věci. Za prvé, to, že eh, zpráva, tedy kontrola těch prostředků, eh, Reimere, eh, ty jsi o tom hovořil, takže to šlo hodně mimo nás. A potom za druhé, Evropský parlament musí velmi rychle Eh, poskytnout eh, finanční prostředky, protože my eh, potom souhlasíme s tím, jak rozhodnout, rozhodnout o tom, jak vysoké to bude, to nemůžeme, takže velmi rychle tedy poskytnout ty prostředky a potom ty si o tom hovořil, Reimere, že ty příspěvky členských států jsou spíše symbolické povahy a pokud eh, nepovažujeme za seriózní tento nástroj, tak proč ho vůbec máme? A potom eh, ty eh, míry implementace jsou skromné. Potom u, těch, eh, u toho příštího trastového fondu, tak řekneme ano, jsme ochotni o tom hovo- hovořit, ale za té podmínky, že to budeme moci formulovat a potom by to určitě mělo smysl, aby ten evropský podíl v trastových fondech alespoň eh, by se ten eh, příspěvek mohl odejmout z těch trastových fondů, kde to nefunguje. ale pokračovat tady v této práci, takže máme tady nějakou finanční eh, díru a abychom tu díru eh, zacpali, tak potom na to dáváme eh, záplaty od, niku, od, od jinot a potom se nám tam vytváří další díry. Tak samozřejmě seriózní rozpočtová politika vypadá jinak. Potom ta druhá věc, o které hovořil pan Lambsdorff, tedy kde je těžiště práce parlamentu tak to jsou eh, ty body, o kterých vy jste hovořil. Ano, eh, zde se poukazuje na to, že ten rozpočet je podfinancován. Eh, my tady máme situaci MMF, že poprvé ve své historii je zkrácen, tedy ten středně dobý rozpočet je kratší než ten předchozí, menší než ten předchozí a potom tady vyvstává otázka, Eh, krize, která je stále větší. O tom se také právě hovořilo. Ehm, samozřejmě se dá pokračovat tak, dále a členské státy v současné době eh, nejsou ochotny toto skončit a vrátit se domů a eh, říci, že pro zprávu krize poskytneme více peněz Evropské unii, protože toto je momentálně v Evropě velmi neoblíbené. to, ale e, zpráva hovoří také o vlastních prostředcích a možná tady ve výboru pro obchod jsem na správném místě. Nepochopte mě špatně. Já nejsem proti e, volnému obchodu, ale e, když se jedná o dohody o volném obchodu, kde přijdeme o vlastní prostředky e, protože e, e, část rozpočtu také je z cel. A samozřejmě eh, cla jsou součástí vlastních prostředků. Já to tady eh, říkám, protože jsem na podě výboru pro obchod a já potrhuji, že otázka, zdali Evropská unie chce nástroj pro vlastní prostředky a že by to Mm, vychází z eh, přidělování prostředků z členské státy. Já vůbec eh, nemám chuť, eh, aby každé, každých sedm let se toto probíralo a potom šéfové státu a vlád potom chtějí ty rabaty, žádají o to a potom tady máme otázku milionů do mm, fondu soudržnosti, což je důležité pro financování politik Evropské unie, ale pak tady máme flexibilizaci, protože pokud se nám eh, nepodaří rozšířit rozpočet, eh, tak ty prostředky, které máme, musíme uplatnit eh, flexibilněji a proto potřebujeme lépe pokrýt jednotlivé kategorie a to je těžištěm Evropského parlamentu. Já vám děkuji za diskuzi, děkuji vám za upozornění na jednotlivé záležitosti a Eh, potom já musím do výboru pro občanské svobody a jinak jako zpravodaj vám jsem dále k dispozici. Děkuji Jenci Kajerovi za velmi podrobnou diskuzi a stanovisko. A já si myslím, že tady nás asi čekají boje s radou, kterým se nesmíme vyhýbat. Bod 11 odsouváme za hlasování a nyní začneme bodem 12 hlasování. Jak víte, budeme potřebovat elektronické hlasovací karty. Nejprve si je vyzkoušíme. Já doufám, že všichni máte vaše hlasovací karty sebou. Zahajuji testovací hlasování. Hlasovali všichni? Tím končím zkušební hlasování. Dobře, eh, poměry mezi frakcemi sedí, tím se můžeme pustit do bodu číslo 12, makroekonomická pomoc pro Tunisko. Nejprve tady máme pozměňovací návrh 1, kdo hlasuje pro, kdo hlasuje proti. Zdrželi se zamítnut pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnut Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Šesté pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, Zdrželi se zamítnout eh, pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnout pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnout pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti. Zdrželi se zamítnout eh, závěrečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Tím je hlasování u konce a to bylo schváleno. Paní Desernes, gratuluji. Bod číslo 13. Eh, jednotná technická pravidla pro kolová vozidla zřízení částí, které se mohou montovat nebo užívat a tak dále. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Velkou většinou to bylo schváleno. Bod číslo 14. Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií. Jenom jednou budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Tím uzavírám hlasování a s velkou většinou bylo vše schváleno. Bod číslo 15. Otázka k ústnímu zodpovědění, pokud jde o sankce USA mající dopad na obchodní činnost EU v Iránu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou schváleno v této podobě výbor to takto předloží. 16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankcí. E, Poznací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Eh, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací mm, kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Eh, já jsem přehlédl pozměňovací návrh 2, o tom musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Kompromis 1, o tom jsme již hlasovali. Ten, takže se dostáváme k bodu 4 nebo k pozměňovacímu návrhu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 23, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit, pozměňovací návrh 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Takže prosím, hlaste se zřetelně. Pozměňovací návrh 8, 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 32, dvě části. První část pro je pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Musíme ověřit druhou část, pozměňovací návrh 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Posměňovací návrh 33. Tady máme také dvě části. První část pozměňovacího návrhu 33, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se ověříme druhou část pozměňovacího návrhu 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Pak tady máme pozměňovací návrh 35, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověřím. Myslím si, že to bylo odmítnuto, zamítnuto, ale ověříme to. První část poslanecí návrh 35, zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pozměňovací návrh 36. E, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti strželi se schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti. Strželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnut. A nyní následuje elektronické závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Velkou většinou schváleno. Blahopřeji. Dostáváme se k bodu číslo 17. Příprava povolební revize víceletého finančního rámce. Pozměňovací návrhy 4 a 5 jsou identické. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 1 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zřeli se. Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromisní pozměňovací návrh 2, kdo je pro? 12 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromisní pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 14 ověříme, tímto zahajuji hlasování, končím hlasování, Zamítnout. Pozměňovací návrh 15 a 16, kdo je to padá, protože jsme schválili pozměňovací návrh kompromisní 2. Takže pozměňovací návrhy 18 a 19, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromisní pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 25, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 2829 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 3031 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se e, eh, zamítnout. Kompromisní pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se, musíme ověřit. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 37 elektronicky. Tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Velkou většinou schváleno. Blahopřeji zpravodaji. Tímto končí hlasování a dostáváme se k bodu 11. Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unii a zeměmi SADA, SADC. Eh, nevím z jakého důvodu, ale pokud by náhodou chtěl někdo opustit sál, tak prosím potichu. Please be quiet. Punkt 11. Bod uh, Dohoda o partnerství mezi EU a SADC. Eh, víte, že jsme podepsali mnoho, mnoho partnerství se zeměmi AKP a nyní je na řadě Sadak. A proto bych chtěl dát hned slovo panu Lamsdorfovi, který je zpravodajem. Prosím, ticho. Liebe Kolleginnen Kollegen Vážené kolegyně, vážení eh, kolegové, prosím, nehovořte v místnosti. Bitte, Herr Lambsdorff. Prosím, pane Lambsdorfe, eh, děkuji vám. Nyní se nacházíme eh, v bodě, eh, kdy Eh, nyní eh, máme eh, fázi konsolidace celého textu, pokud je o partnerství Sada, Co se týče těchto dohod o partnerství i ostatních dohod, jde o to, chom měli naše hospodářské vztahy s těmito zeměmi v souladu s VTO a také aby obchodní eh, vztahy s Evropskou unii byly eh, zlepšeny. A samozřejmě v pozadí všeho je, že jsme během posledních 40 eh, let měli bilaterální dohody, ale tyto dohody nevedly k tomu, že by se zvyšoval obchod s těmito zeměmi AKP, protože obchodní podíl, přestože se zvyšuje, obecně obchod v této oblasti, tak tento podíl se snížil. Je to samozřejmě v našem eh, zájmu, tež eh, v zájmu eh, těchto zemí, tak aby se zlepšil přístup na trh, ale samozřejmě to všechno se odvíjí od, té, od nepoměru, který existuje mezi jednotlivými zeměmi, takže je důležité, abychom postupně a udržitelně integrovaly tyto země do světového obchodu. Eh, proto v této dohodě jsou eh, takzvané asymetrie eh, v případě pravidel pro přístup na trh a kde se tedy jedná se o Eh, citlivé skupiny výrobků. Eh, máme tady eh, delší přechodné lhuty pro liberalizaci, jedná se o flexibilitu v případě původu a také o zajištění mechanismu v případě bezpečnosti potravin a zemědělských produktů a potom v případě takzvaných infant industries, tedy i těchto odvětví. A potom je důležité zde poukázat na to, že v případě EPI, ta první eh, kapitola, která se, týha, která se, tak, ta se týká udržitelného rozvoje a je zde eh, jasný závazek všech eh, zúčastněných, aby se vždy dbalo na mezinárodní umluvy a také se neodchylovat od environmentální legislativy ani od pracovně právní a to je Eh, důležité právě eh, v tomto eh, kontextu a také vzhledem k tomu, že Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, kde byl seznam žádoucí seznam a tam jsou některé věci, které se zde odráží a je to tedy z roku, ta přání z roku 2009 jsou také v této dohodě. Pravděpodobně komise nám ještě dodá další podrobnosti a pokud budou dotazy, co je také důležité, když hovoříme o tomto postupu, my se nyní nacházíme ve fázi, kdy to, ten průběh vypadá. Takto e, rozhodnutí musí padnout e, na půdě Rady ministrů. Doufáme, že se to podepíše příští měsíc a potom e, rada Eh, si vyžádá v rámci consent eh, procedure souhlas ze strany eh, parlamentu a pokud by se to podepsalo v červnu, tak my a partnerské země by měly dostatek času, aby byla dohoda ratifikována před tím Eh, vyprší ten přístup na trh, eh, tak to by bylo eh, v říjnu v roce 2016. Jedná se o pět zemí, které mají rozdílnou úroveň rozvoje, takže pokud by to vstoupilo v platnost v říjnu, tak bychom měli režim přístupu na trh. A jak už jsem řekl, jedná se o, o GSP, EBA, je mm, důležité se zmínit, že ty země jsou v různé fázi rozvoje. My jsme eh, rozdali harmonogram pro tento výbor. 26. dubna došlo k velice dobré eh, schůzi naší monitorovací skupiny a eh, paní ředitelka se zmínila o nejdůležitějších aspektech této dohody. A první výměna názorů ohledně zprávy tak to budeme mít nyní a potom eh, koncem eh, června se bude pokračovat tak, aby se v červenci o tom mohl hlasovat na výboru, tak aby se to probralo na plénu v září tak aby to bylo tedy hotové do října. To by byl tedy ten postup a eh, jsem rád, že vás tato zpráva zajímá a těším se na diskuzi. Dobře, nyní dáváme slovo stínovým zpravodajům. Prosím. Eh, děkuji. Eh, Gabi Mato mě požádal, abych eh, ho zastoupila, protože se nachází na trialogu a požádal mě, abych vám řekl, abych vám řekla, že je velmi rád, že se pokročilo v této dohodě, která byla podepsána 15. června ehm, a kdy vlastně toto bylo zakončeno deset let v jednání v roce 2009 Botswana, Lesotho, eh, Mozambik a Svazijsko podepsali tuto první dohodu, protože, jak řekl pan eh, Mato, tímto končí období právní nejistoty, protože Evropská unie byla odsouzena eh, ústupkům v oblasti cla zemí AKP, proto se zahájila tato jednání, která zaručují bilaterální jednání, která by byla v souladu s pravidly VTO. Tak, jak řekl kolega Lambsdorff díky této eh, dohodě bude asymetrický eh, přístup eh, pro tyto země, protože tímto tyto země můžou ochránit určitá citlivá odvětví, můžou se podepsat také klauzule ochrany, také se tam hovoří o o označení původu, což umožní vývoz a potom se tam hovoří také o dotacích, podporách pro vývoz a zde se také umožňuje možnost Eh, chránit nové podniky a všechny tyto eh, body eh, ukazují na dobrou symetrii. Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibie a Svazisko budou mít přístup k trhu duty free bez cel, kromě zbraní a municí. Jižní Jihoafrická republika bude mít lepší přístup Eh, na trh v porovnání s tím, co má dnes. Na druhé straně Evropská unie bude mít eh, lepší přístup k celní unii Jižní Afriky a bude mít bilaterální dohodu s Mozambikem. Zároveň je tady eh, kapitola o doložkách o držitelném rozvoji což ukazuje, že obě strany, které podepisují tuto dohody, že jim to činí starosti. A potom e, napojení na dohodu z Kotonu, kde je e, otázka lidských práv a možnost aplikace e, norem z Kotonu a nakonec mě pan Mato žádá, abychom potrhli regionální aspekt této dohody, protože se to dává do souladu s celní unie této, tohoto regionu, což tím nebude narušeno. Myslím si, že to bude takový doplněk, Eh, a pana Mata to těší, protože on je z Kanárských ostrovů, protože on je z nejzálenějších regionů a eh, tam se, eh, se jedná o třtinový cukr, ten nerafinovaný cukr, což je Eh, velmi důležité pro eh, průmysl mm, cukrové třtiny v Evropě, eh, protože očekáváme konec koncesí a kvót pro cukrovou třtinu v rámci obchodních dohod, tak hrozí Eh, vymizení této, eh, tohoto druhu zemědělství v těch nejzelenějších regionech. Proto eh, hovoří, že lituje toho, že jiné dohody nebyly podepsány, nebo že v jiných dohodách tady toto nebylo ošetřeno a žádá, aby komise byla konzistentní ve všech obchodních jednáních jako do posud. To pan Mato se těší, mat, pana Mata těší, že bude podepsána tato dohoda s ostatními, se všemi těmito zeměmi toto regionu, včetně Africké republiky, protože Africká republika byla ponechána stranou v tom tomto partnerství. Eh, takže tato dohoda musí být eh, připravená, ale musím říci, že tedy EPP eh, e s tímto plně souhlasí. Prosím, pan Šustr. Ja, Dank. Děkuji. Já si myslím, že v této věci musíme zohlednit to, že dohody o hospodářském partnerství s Afrikou a s jeho africkými zeměmi byly dlouho kontroverzní politicky a i v občanské společnosti. Eh, byly sporné tady v Evropě a i v Africe. A to proto, je to důvod, který nelze jen tak odbít mávnutím ruky, liberalizovaný obchod eh, mezi ekonomikami, které nejsou rovnoměrně ekonomicky rozvinuté, může mít velmi negativní dopady. A o tom se diskutovalo, musíme to zohlednit. Dohoda zatím zohledňovala, že to zohledňovala různými klauzulemi, eh, kde bylo možné některé věci kompenzovat nebo vzít zpět, eh, pokud došlo k neblahému vývoji. Další důležitá věc, kterou zmínil i pan Lambsdorff, je, že první kapitola se netýká volného obchodu, ale toho, že bychom si přáli udržitelný rozvoj. Není to tedy čistě obchodní dohoda, ale záměrně partnerská dohoda, kde se explicitně stanoví cíl, podporovat rozvoj v afrických zemích a e, k tomu poskytneme konzistentní politiku v různých politických oblastech, nebo o ně usilujeme. E, je důležité spojit to s jinými eh, politickými záležitostmi, jako je například uprchlictví z Afriky. Pokud chceme uprchlickou vinu zastavit nebo zmírnit, tak je důležité, abychom zohledňovali rozvoj a udržitelnost v afrických zemích. To jsou věci, které bychom se měli snažit eh, nastartovat a podporovat. Dohoda obsahuje také možnosti, aby tyto nároky byly splněny, i když to není zajištěno. A já jsem e, tuto celou dlouhou předmluvu zmiňoval proto, protože e, je to velmi důležité, bude na tom mnohé záviset. Zmínili jsme to i během té diskuze o finančních záležitostech. Tady totiž nejde pouze o to, jak jsou dohody vyjednány, ale jakým způsobem jsou potom realizovány a jak se na to dbá. A proto je potřeba hovořit eh, také o návaznosti na dohodu v Kotonu. Myslím si, že ty základy jsou tady založeny, ale tady je důležité zaměřit se právě na ten monitoring, na to, aby se zajistilo, že občansko-společenské Eh, struktury jak v Evropě, tak v Africe eh, budou zahrnuty do celého procesu a jakým způsobem zajistit, aby nežádoucí vývoj eh, byl podchycen a udělali se opatření proti němu. Potřebujeme ty věci formulovat jasněji, musíme v tom mít větší jasnost. A druhá věc, která je pro mě také nesmírně důležitá, je následující dohody byly velmi sporné i v některých afrických zemích. A některé africké země nechtěly dlouho souhlasit s takovou dohodou. V současnosti to vypadá tak, že i africké země se k tomu přiklánějí, začínají to podporovat, ale já si myslím, že partnerské dohody fungují pouze v případě, že obě dvě strany celou věc podporují a že se s tím stotožní a proto musíme dbát na to, aby ratifikace v Evropském parlamentu, ale i v afrických parlamentech proběhla no, pokud možno současně abychom nakonec neskončili s dohodou, která u důležitých partnerů v Africe je odmítána. To by bylo velmi kontraproduktivní a byl by to špatný začátek. Když to tedy schrnu, dohoda nabízí četné možnosti, ale jsou s ní spojena i rizika, proto potřebujeme monitorovací struktury, tak abychom eventuálně mohli zakročit EMA. My eh, vítáme tuto dohodu a těšíme se na to, že bude rychle implementována. Tato dohoda je důležitá, protože zajišťuje další integraci Evropské unie s tímto regionem a také integraci v rámci tohoto regionu. Kromě toho také obchodní eh, eh, otázky budou skutečně odpovídat také tomu, co chce Světová obchodní organizace. Ehm, Eh, jsme velice rádi, že tato dohoda obsahuje celou řadu pojistek, eh, pojistek, které se týkají například objemu a která také řeší některé, některá rizika, které existují v těchto zemích sadak. Jsme také velice rádi, že je tady i ta velice podrobná kapitola, která se eh, která přesně vytváří seznam těch zemí, které mohou skutečně Um, využívat to, co jim Evropská unie nabízí. Děkuji. Za Helmut, krátce prosím. Děkuji, Bende. GUE má ještě mnoho otazníků v souvislosti s EPA. Eh, jsme rádi, že tam je tak rozsáhlá kapitola o udržitelnosti, ovšem a teď se dostávám k velmi zásadní otázce, kterou musíme vždy diskutovat, když diskutujeme o EPA. Co se stane v případě, že dohoda z Kotonu nebude prodloužena? Znamená to, že potom budeme jaksi vyset ve vzduchu? Tam jsou eh, různé návaznosti a tam jde o to, jakým způsobem by to eventuálně fungovalo v takovém případě, že by kotonu nebylo prodlouženo. Eh, jsou tady eh, některé partnerské země, které jsou velmi eh, spokojené s tím, že byla dohoda uzavřena, i když zase naopak jiné africké země vlastně nejsou spokojeny. Takže máme tady různé přístupy, různé úrovně a my bychom měli vytvořit takové schéma, abychom otázku udržitelnosti a trvalého rozvoje do budoucnosti zajistili. Otázka asymetrického obchodu je důležitou otázkou pro africké země, které se teprve musí dostat do situace, aby prostřednictvím silné ekonomické spolupráce s Evropskou unii eh, měli eh, perspektivu pozitivní eh, perspektivu dostat eh, rozvoje v oblasti eh, ekonomické a sociální, ekologické. To je potřeba, aby Evropská unie poukázala na různé alternativní postupy vpřed a je tady také otázka elit té dané země, to, aby tou spoluprácí byly připraveny na ten další posun v hospodářství. E, takže jsou tady tyto otázky, ale jinak děkujeme. Další řečnice. Chair, I am... Pane předsedo, já s tím mám trošku problém. Musím upřímně říct, že e, jako místo předsedkyně delegace pro Jižní Afriku já jsem eh, dlouho eh, diskutoval tyto otázky například s těmi, kteří vyrábějí cukrovou třtinu a kteří vyžadují přístup na evropské trhy. Eh, to je věc velice důležitá, tento volný přístup, ale na druhé straně to, že zakážeme například vývozní daně, je také eh, vlastně věc, která limituje tyto rozvoje země eh, a nemohou potom získávat peníze od svých ministerstev eh, financí. Jaký je vlastně dopad této EPI v některých zemích, kde jiné země z této oblasti jsou vlastně součástí jiných EPA, jiných těch dohod To jsou věci, které souvisejí eh, s hospodářským rozvojem. Eh, to se týká například eh, rozdílu mezi některými zeměmi. Jižní Afrika například patří těm středně bohatým zemím. stálem. Eh, My dělali také starosti také místní eh, nevládní organizace. Já sama se snažím s nimi navázat kontakt. Eh, mám určité informace, ale jsou to informace poměrně omezené. I nadále hledám další možnosti kontaktu. Před několika týdny, pane předsedo, E, na půdě tohoto výboru jsme mluvili o studii, která se zabývala dopadem finančních služeb e, na e, praní špinavých peněz. Ukázalo se, že ty dohody o volném obchodu fakticky pomáhají těm, kteří perou špinavé peníze a v Jižní Africe ten sektor finančních servis, služeb je poměrně rozsáhlý. A Ukazuje se, že eh, eh, vlastně Jižní Afrika je desátou největší zemí, která exportuje právě tyto špinavé peníze. Čili mě by zajímalo, jak se to zohlední také eh, v této dohodě. Pokud bychom touto dohodou vlastně umožnili i rozsažení těchto, těchto aktivit do obchodu se zbožím, tak já skutečně si s tím dělám určité obavy. Děkuji. Toto je vlastně eh, první eh, takováto dohoda, o které hovoříme v tomto parlamentu a proto si myslím, že je potřeba, abychom se postarali o to, abychom to udělali dobře. Eh, nikdo by neměl mít pocit, že je pod tlakem, nejsme pod žádným tlakem nějaké lhůty, jinými slovy to rozhodnutí nemusí být rychlé. A protože se jedná o mimořádně důležité rozhodnutí, myslím si, že e, bychom k tomu měli mít také zprávu, tak abychom byli schopni některé tyto připomínky, velice důležité připomínky, do toho zapracovat. E, co se týče e, toho udržitelného rozvoje, to si myslím, že skutečně je věc, která je velice důležitá ve všech těchto dohodách s africkými zeměmi. I to je však do určité míry limitované. Eh, všechny tyto země eh, podepsali úmluvou Mezinárodní eh, organizace práce, ale otázka je, jakým způsobem jsou tato pravidla implementována přímo v těchto zemích. Zatím nemáme k dispozici žádné nástroje, které by nám pomohly měřit, do jaké míry tato implementace skutečně probíhá tak, jak má tak toto jsou otázky, které souvisejí také s dalšími takovýmto dohodám, například s Kolumbií a dalšími zeměmi. Parlament také eh, eh, zaujal určité stanovisko směrem ke Zelandu, kde jsme na plenárním zasedání přijali eh, usnesení, ve kterém jsme řekli, že věznění politických aktivistů je v podstatě v rozporu se e, závazky Svazilendu e, souvisejícími s závazky, které podepsali v rámci těchto e, dohod a zopakujeme, že je potřeba, aby byly respektovány tyto závazky. My jsme se obrátili na komisi, aby k tomu eh, vydala eh, konkrétní návrhy, jak tyto věci bude monitorovat. Zatím jsme nedostali absolutně nic konkrétního a nic, co by bylo na papíře. Myslím si, že je potřeba zjistit, jak to vypadá, eh, jakého pokroku bylo dosaženo předtím, než bude pokračovat s touto dohodou. Euh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já eh, mám některé otázky týkající se této dohody. Často hovoříme o tom, že se musíme přizpůsobit tomu, co eh, uzavřela Světová obchodní organizace. Co se týče eh, dohod z Doha, tam eh, byla navržena celá eh, eh, řada věcí, které nebyly přijaty přímo značením. Co se týče EPI, toho, toho, tohoto, této dohody, tam náš, naším cílem není poslouchat to, co chtějí ostatní, ale je to snaha pomoci těmto zemím. Co se týče těch asymetrií, myslím si, že je pravda, že Eh, existuje celá řada asymetrií v této dohodě se SADEK, eh, ale například mezi těmi produkty, které nejsou zařazeny do této dohody, eh, vlastně se objevuje snaha různým způsobem přistupovat k různým zemím. Například banány z Jižní Afriky v pořádku, Eh, které se k nám dostávají přes Botswanu. Takže jinými slovy, existují různé, různá vstupní místa a záleží na tom, o které zemi konkrétně hovoříme. Jinými slovy, jsou tady, je tady určitá diferenciace regionální a e, vlastně dochází k dalšímu rozdělení tohoto regionu spíš, než bychom ho nějakým způsobem kontrolovali. Takže je tady skutečně e, rozdíl mezi tou regionální organizací v Jižní Africe a tou ekonomickou organizací, kterou se snažíme nějakým způsobem Ehm, zde prosadit. Eh, k udržitelnosti se nebudu eh, vracet, potom se tady hovořilo o kotonu, to skončí v roce 2020, potom budeme mít post kotonu. Eh, v roce 2016 jsme podepsali dohodu, kde se zmiňuje kotonu. Musíme být velmi obezřetní a nebudou tady, nebo možná tady budou další prostředky. Pokud to jde o, rok, o usnesení z roku 2009, to už je poměrně zastaralé, takže teď bychom možná měli upravit naši pozici, pokud jde o tuto eh, úmluvu. Děkuji paní Desernes. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat Alexandrovi Lamsdorfovi, protože toto je velice komplexní téma a bude potřeba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 je tady několik důležitých věcí. Jednak, jak se postarat o to, aby Afričané neměli pocit, že Evropská unie jim vnocuje tyto dohody, protože v podstatě je to v pod... dnes tak. Oni mají pocit, že po dlouhá léta je jim něco vnucováno a tady je potřeba, aby se s tím stotožnili, aby eh, byli pro toto partnerství s Evropskou eh, unii. Musí vědět, že je to v jejich zájmu, eh, aby se opravdu angažovali, aby mm, ovlivňovali ten obsah, aby řekli, ano, toto je dobré pro nás, pro africké země. To je první věc. Druhá věc. My, Evropané, musíme také pochopit, že otázka rozvoje Afriky to není pouze obchodní otázka, není to pouze otázka e, snížit e, celní e, poplatky. Tady jde o samostatnost některých zemí, eh, ekonomickou samostatnost, měli by mít dostatečné zemědělství, aby odstranili eh, tu nejhorší chudobu. Je to otázka rozvoje Afriky, otázka zemědělská, průmyslu, eh, energetiky, regionální integrace, strukturálních reform, které jsou nezbytné. Takže z tohoto pohledu afrického i evropského bychom k tomu měli přistupovat trošku jinak. Děkuji. A nyní má slovo komise. Thank you. Děkuji. A děkuji také za to, že jste tento bod dali na program. Pokusím se reagovat na ty otázky, protože to si myslím, že je důležité. Za prvé bych chtěla říci, že pokud nejde k prodloužení dohody z Kotonu, tak Potom ty principy jsou ale zakotveny v té eh, dohodě. Jinými slovy, ty procesy, které jsou v Kotonu, v dohodě s Kotonu, mohou eh, sice eh, už neplatit, ale ty všechny principy jsou zakotveny v těchto věcech. Já bych byla radši, kdyby platily obě tyto věci. Toto není oficiální postavení komise, ale nakonec vy v Kotonu eh, existuje ta, ta princip 90, eh, článek 93 a tak dále. Tady budeme tedy jednostranně eh, používat sankce. Co se týče těch exportních daní, i to jsem si vyslechla velice pečlivě, protože skutečně mohu říci, že tyto dohody před nás staví celou řadu otázek, které jsou lehké. Pochopitelně my jsme byli ti, kteří zavedli tyto daně, protože, eh, protože jsme věděli, že existují určité zákony, které se vlastně tyto věci zakotvují. Určité prvky se změnily, možná, že se nám nedařilo dobře komunikovat tyto věci, ale pravda je, že africké země si uvědomují, že v rámci tohoto jednání se změnila evropská retorika. Co se týče regionální spolupráce, co se týče SADEKu, tady uh, máte pravdu, eh, tyto eh, země si zvolily tento region, eh, všechny tyto země v podstatě se na tom shodly. DGF skutečně dělá všechno, co může. Pro tyto země už jsme začali diskusy Eh, snažíme se eh, zavádět novou eh, strategii, která vyžaduje velkou imaginaci, musíme překonávat celou řadu problémů. Mně se líbilo, co jsem tady slyšela dnes. Jsem ráda, že mám kolegy právě v našem DG, kteří tyto věci si uvědomují. Dále eh, si musíme uvědomit, že existuje Mozambik, ale Mozambik má eh, jiné nabídky a také nabízí daleko méně, 74%, takže to se skutečně liší od těch ostatních zemí. Co se týče praní špinavých peněz, to je také velice důležitá věc. Tyto e, dohody jsou zatím velice malé, ale myslím si, že potřebujeme mít určitou platformu a tyto země sami budou mít zájem o tento proces a budou zcela určitě e, ochotny do e, diskuse tyto věci také promítnout. Myslím si, že budou využívat k tomu veškeré nástroje, které mají. Možná, že taková dohoda EPA není nějaký efektivní nástroj, Eh, eh, kolega Šustr eh, hovoří o společnosti nerovných, to je sice pravda, možná, že tyto země se chtějí stát součástí této dohody, protože si myslí, že to je nástroj, který jim může pomoct. Pochopitelně to neznamená, že budou schopni vyřešit všechny své problémy o tom, že není tady tlak na nás kladen. To záleží na tom, na kterou z těchto zemí se podíváme. Tyto země se snaží eh, dohadovat podmínky, které jsou velice eh, dobré pro jejich další rozvoj eh, protože jinak by nemohli využívat například výhod nových pravidel pro původ určitého produktu. Čili Eh, asi by také si mysleli, že ze strany parlamentu je to špatný signál, kdyby se tomu nevěnovala dostatečná pozornost a rychle, protože oni skutečně chtějí, aby byli tady jaksi vítáni. Možná, že to se netýká přímo Svazilandu, s tím souhlasím, ale díky e a díky těm možnostem, které tam máme a také díky tomu, že jsme měli celou řadu uh, Eh, mimořádné, eh, mimořádně úspěšná setkání s ministrem svazilandským, eh, tak alespoň můžeme konstatovat, že skutečně se věci hýbají z místa a to je také to, o čem hovořil předseda Lange. Čili týká se to zahraniční politiky, nejen obchodu, pochopitelně. Uh, Eh, eh, další ty vstupní místa, odkud se dostává zboží z jedné země do druhé, to pochopitelně by mohlo vést k podvodům. Eh, já sama jsem pracovala pro celní ředitelství a vím, že to jsou věci, které mohou představovat problém. Ehm, my vlastně nabízíme těmto africkým Eh, zemím eh, věci, eh, které souvisejí například s minulostí, neoimperialismus. Včera jsme se setkali s poslanci a hovořili jsme o těchto věcech, ale musím znovu říci, že ta retorika se mění, nic jim nena, nevnucujeme my o tom si my hovoříme, oni sami si zvolili tuto cestu, hovoříme se zástupci vládních organizací a chtěla bych říci, že ta situace kterou eh, jejíž svědkem jsem byla já v roce 2009, je absolutně jiná od situace, která tam existuje dnes. A myslím si, že když eh, uvítáme tyto země, když s tím projevíme souhlas, tak vlastně eh, to znamená, že EPU můžeme fakticky využít k tomu nejlepšímu, co můžeme. Čili já se na vás obracím s tím, abyste se na tom shodli co nejdříve tak, aby ten celý proces dalšího rozvoje se hnul z místa a rychle. Děkuji. Děkuji, to bylo přesně načasováno. Pan Lambsdorff. Ja, vielen... Eh, děkuji mnohokrát za tyto první podněty. Já bych se chtěl vrátit eh, k několika bodům, i když eh, na Mnoho věcí zde bylo zpovězeno. Eh, kolega Šuster řekl, že je důležité, že existovala intenzivní diskuze eh, v občanské společnosti, že je důležité, aby se vědělo, o co jde a také, že je důležité, abychom eh, měli udržitelný rozvoj a že to je to nejlepší, co máme zatím, to nejméně špatné. Musíme se podívat na to, jak daleko můžeme dojít a jakou část naší politické agendy eh, můžeme dát do takovéto dohody, čeho se může dosáhnout. A potom je tady také otázka, eh, zdali by se nejednalo o přílišnou zátěž v případě této dohody a také, aby zde nebyly, nebyla přílišná očekávání a aby potom nedošlo ke zklamání. A to, co řekla eh, kole, kolegyně Desarnes, nikdo eh, si nemyslí, že obchodní dohoda by eh, stačila, aby došlo k nějakému mm, pozitivnímu rozvoji. Tyto obchodní dohody můžou přispět, ale sociálně spravedlivý rozvoj, dynamický, tak to není něco, čeho by se mohli dosáhnout pouze pomocí takovéto obchodní dohody. Eh, Maria tady bohužel není už, ale ona poukázala na to, že eh, země eh, že se k ním přistupuje odlišně na základě odlišných produktových skupin. To je obtížné, protože každá ta země má odlišnou úroveň rozvoje. A třeba pro jednu zemi je to důležitější než eh, pro jinou zemi. A proto si myslím, mm, že se nejedná o něco, na co by se mělo nalížet eh, kriticky, ale je to v pořádku. Eh, kolegyně z EPP řekla, že konec té právní nejistoty, že je v dohledu je důležité, aby toto bylo zapracováno do dohody, protože také se z toho dá vystoupit. Třeba Angola to o tom jednala, ale nepodepsala to. Takže ti, co to podepsali, tak jsou si vědomi toho, že jsou přitom. Angola ne. A ty nevládní organizace. Takže já si myslím, že pokud jde o naše mm, africké partnery, tak musíme to respektovat jak se rozhodli. A potom ještě řekl kolega Šustr, jak to vypadá s monitorovacím mechanismem. O tomto bodě se ještě musíme bavit. Ano, existují mechanismy v rámci, toho, v rámci této dohody. Je tam rada, jsou tam vysoce postavení úředníci, mm, kteří se o to starají. Potom je tam mm, ta návaznost na kotonu ale je tam ještě prostor pro eh, zlepšení, protože v současné době je to politicky důležité, jednoduše z toho důvodu, že se jedná o první dohodu tohoto typu. Eh, proto já se těším také na další diskuze v rámci tohoto výrobu. Děkuji. Eh, děkuji vám, pane eh, Lambsdorfe. A co se týče ještě toho eh, monitorování, tak se musíme podívat na to, zdali ještě by nebyly možné jiné mechanismy. Budeme o vaší zprávě diskutovat 15. 16. června a potom budeme postupovat, mm, jak je to obvykle, tedy po té letní pauze. Děkuji vám. A nyní máme na programu eh, další bod našeho programu, to je bod 18, slyšení Mezinárodní digitální obchod. A trošku jsme se spozdili, ale začneme přesto s, a energií. Takže pokud by někdo mm, chtěl ku podivu odejít z místnosti, protože toto téma bude zajímavé, které máme na programu, tak pokud chcete odejít, tak prosím v tichosti. Otázka digitálního obchodu se stále více rozvíjí, je stále důležitější a je tady otázka možností, které jsou s tím zde spojeny pro růst a pro zaměstnanost. Ale také budeme hovořit o tom, zali pravidla, která máme pro ten více či méně digitální trh, to, co jsme vytvořili do posud, tak jestli je to ještě pořád smysluplné. Já nebudu tedy dále hovořit, a přistoupíme k diskuzi. Máme dva panely. První panel se bude týkat eh, možností digitálního obchodu. K prvnímu eh, panelu jsem poz, jsme pozvali pana Ruperta eh, Schlegelmilcha. Je to E, osoba nám známá jako zástupce komise a potom e, dalším řečníkem bude Joshua Paul Meltzer z Johns Hopkins School. A tak budeme moci vést diskuzi o e, potenciálu digitálního obchodu. A nyní bych vám dal hned slovo na 10 minut a potom bude hovořit pan Melcer také 10 minut a potom budete mít kolegové minutu na dotazy. Prosím. Uh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych během svého času chtěl eh, nastínit otázku z pohledu eh, generálního ředitelství pro obchod a eh, Hmm, já myslím, že eh, druhý kolega z panelu napsal mnoho, mnohem více věcí o číslech. Já bych chtěl hovořit o tom, jakým způsobem chceme přistupovat k velmi důležité eh, tedy otázce eh, digitálního obchodu. Všichni si uvědomujete, že digitální revoluce odstraňuje některé geografické bariéry a bariéry vzdálenosti. A my jsme se také poučili v tom, že se mění způsob obchodování a všechno, co jsme vlastně znali o obchodu. To přináší mnohé příležitosti, to je jasné, zejména pro menší společnosti, eh, které eh, se mohou zbavit některých problémů, překonávání času a prostoru. A já vám uvedu jenom několik čísel. Eh, globální eh, elektronický obchod, který existoval zhruba před 25 eh, lety, se nyní odhaduje na 12 trilionů eur. Je to jeden z mála odvětví digitálního hospodářství, který, které rostlo i v období 2010 až 2016, kde ve většině odvětví panovala krize a očekáváme, že tady dosáhneme 5,7 evropského HDP eh, tento rok ve srovnání s 3,8 v roce 2010. Když se podíváte na ta čísla, tak eh, vidíte, eh, že ta transformace tady je a pokračuje a bude pokračovat. Když se podíváte na některé obavy, pokud jde o dominantní postavení amerických společností ve světě, tak myslím si, že Evropa přece jen si vede poměrně dobře a Evropa celkově je největším vývozcem eh, digitálně poskytnutelných služeb a eh, to v číslech představuje, že to je téměř 20, 25 eh, všech služeb, eh, které vyvážíme a je to 465 miliard eh, dolarů. To jsou kolegové z mm, Brookingského institutu, kteří přinesli tato čísla, takže kolega o tom bude hovořit. A pak tady máme 390 miliard dolarů prostě další číslo obrovské. A, a takže Evropa si vede poměrně dobře. Otázka je, o čem vlastně hovoříme, když hovoříme o digitálním obchodu pro nás na našem generálním ředitelství je velice důležité, abychom si tento pojem rozdělili na různé části, pro nás uchopitelné. My se tady snažíme eh, řídit globální hospodářství dobrým způsobem, tak, abychom eh, mohli získávat ekonomické výhody a zároveň u toho zachovávat naše základní pravidla. Jakým způsobem to funguje, ukážu na několika příkladech. První, a to je možná jeden z nejproblematičtějších a někdy kontroverzních, to je otázka dat a datových toků. Eh, potenciál eh, pracovat s daty, využívat data je samozřejmě obrovský, přináší to obrovský potenciál, ale je to samozřejmě také velmi složitá otázka. Neměli bychom se ovšem mílit. O tom je právě digitální obchod. Vy musíte samozřejmě eh, pracovat s tokem dat je to důležité pro USA a i pro jiné země, které se toho chtějí účastnit. Uvedu několik prostých příkladů. Když se podíváte eh, na pohyby k eh, cash, eh, tak tam potřebujete také předat osobní údaje, protože musí být vaše karta identifikována a tak dále. Mnohem sofistikovanější jsou jiné věci, kde máte mm, čipy, které vám budou sledovat například nákladní vozidla, chování řidiče a tak dále ale a ty data potom musíte zase dát eh, do nějakého centra, kde se to všechno analyzuje. Potom jsou klasické služby jako pojišťovací služby, eh, které mohou být poskytovány elektronicky, tam se předávají údaje elektronicky, to je takový ten klasický eh, elektronický sektor, tam se tedy potom také kupují věci online, ale i tam samozřejmě musíte pracovat eh, s přesouváním dat a potom máme samozřejmě big data a analýzy eh, big data, co uděláte s těmi informacemi, které schromáždíte o vašich eh, zákaznících, lidských strojích a tak dále. To vše tady hraje svou roli a to v tomto přeshraničním prostředí. Takže eh, pak tady jsou samozřejmě odvětví jako e-health, což bude zdroj velkého růstu v budoucnosti a tam budete si přát třeba dobrého lékaře, eh, dobrou diagnózu, eh, velmi se na to zaměřuje vzdělávání a tak dále. Takže já jsem chtěl pouze nastínit, o čem tady hovoříme Eh, všechny tyto věci souvisí s toky dat a má to svůj význam i politicky. Evropský parlament tady velmi jasně ve svých usneseních eh, TISA a TTIP eh, ujasnil, že toto nepodkopává eh, pravidla soukromí. Eh, všechny tyto věci budou muset být v souladu se s, s každou legislativou i budoucí o soukromí údajů, o přesunu údajů a tak dále. Eh, víte, jak je to s takzvaným privacy shield, pokud jde o obchod, tak tam budeme mít pouze určité doložky, kde se řekne, že to, o čem se dohodly eh, partnerské strany, musí eh, dodržovat určitá pravidla eh, a to je velmi důležité. Možná jeden takový příběh pro některé z vás Máme tady, tady e, finanční služby a tam jsou ty věci zahrnuty již v pravidlech VTO, která byla vypracována v 90. E, letech. E, již tehdy finanční služby pojišťoven a bank museli tyto věci řešit a máme určitá ustanovení v obecných pravidlech GATS a my jsme to potom převzali do některých z našich dohod, například eh, s Koreou a tak dále. Tam prostě máme také pravidla o přesunu dát, o soukromí a tak dále. Ehm, to se netýká pouze finančních služeb a toho, co jsem zmínil, dotýká se to v podstatě všech odvětví našeho hospodářství Eh, když se podíváte na naše poslední sdělení, tak vidíte, eh, že pro nás je to velmi důležité a prioritní. Budeme se to snažit v budoucnosti regulovat, regulovat toky dát a eh, to se netýká pouze otázky toku dat do USA, ale ty skutečné problémy nebo Eh, některé z těch skutečných problémů eh, řešíme v jiných částech světa. Mnohé země z celého světa mají politiky, eh, které z protekcionistických důvodů, ne z důvodu ochrany dat, to jak si zneužívají, snaží se kontrolovat situaci, mít tedy řešit lokalizaci dát přistupovat k lokalizaci dat a to z důvodu, eh, které nejsou úplně pro nás eh, odůvodnitelné. My musíme zajistit eh, volný tok dat a nikdo tomu nesmí bránit, protože jinak nemůžeme volně podnikat. To je pouze část celé té problematiky, ale velmi důležitá. Závěrem bych eh, řekl, že digitální obchod má také eh, další otázky, otázku telekomunikačních služeb, protože k tomu všemu potřebujete telekomunikační eh, služby, potřebujete vysokorychlostní pásmo, potřebujete dobrá, spravedlivá pravidla v telekomunikačních službách, tak abyste mohli využívat ty služby, abyste mohli využívat ty příslušné linky a jde o to, kdo vlastně vlastní telekomunikační eh, sítě, potom je to otázka přístupu k infrastrukturám, to už jsem zmínil, a je to také otázka důvěry. Eh, důvěra vychází eh, z pravidel o spamu, antispamu, z pravidel o eh, ochraně eh, spotřebitelů, budu dostatečně chráněn, eh, když půjdu do kamenného obchodu, budu stejně chráněn, i když půjdu na internet, do nějakého internetového obchodu a tak dále. Digitální jednotný program program digitálního trhu vychází velmi často z pohledu INTA a teď jde o to, aby naše pravidla externí nebyla pouze kompatibilní eh, v navenek, ale i s tím, co vlastně děláme um, interně. Eh, práva těch, kdo kupují, kdo prodávají, to řešíme. Um, vlastnická práva, to také řešíme. Musíte vědět, jakým způsobem provozovat internet, tak abyste mohli pokrýt eh, všechno, co je potřeba. Um, Eh, vyčerpal jsem svých 10 minut, takže eh, budu muset skončit. Toto je tady naše agenda. Vidíte, že ten potenciál je obrovský ale eh, musíme toho zvládat opravdu hodně, aby to fungovalo, zvláště když samozřejmě je tady určitá skepse v některých částech světa, pokud jde o tu otevřenost digitální ekonomiky. Teď tedy eh, slovo dostane pan doktor Melce z John Hopkins. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, děkuji vám také, vážení poslanci, za to, že jste mi umožnili eh, přijít mezi vás, abych zde hovořil o těchto otázkách. Eh, já bych chtěl hovořit o příležitostech, které nám tento digitální obchod dává a také o některých problémech. Pochopitelně to představuje obrovskou schopnost pro malé a středně velké podniky, také pro rozvojové země. Internet je součástí globální ekonomiky a e, je to vlastně vývoj, který je mimořádně e, zajímavý. Chtěl bych zde nejprve vytvořit jakýsi kontext toho, o čem budu hovořit. Budu hovořit také o těch e, tocích dat, také o problémech a o příležitostech, které z toho vyplývají jak pro Evropskou unii, tak pro Spojené státy. Podobně jak již eh, kolega eh, eh, hovořil o tom, globální ekonomika zkrátka už je závislá na tom, že dochází k toku těchto dat na globální, globálním internetu, ale máme také takzvaný industriální internet v rámci různých firm a tam také dochází k toku těchto dat. Jinými slovy, můžeme si stáhnout software nebo některé služby, Eh, ale umožňuje nám to také obchod, ať už tedy používám tato data na to, abychom eh, měli přístup na digitální prostředky, které má k dispozici McKenzie eh, hovoří o tom, že digitální data skutečně představují obrovskou součást současného globálního obchodu. Eh, internet ovlivňuje pochopitelně eh, mezinárodní obchod, podniky jsou daleko produktivnější, eh, a to jak na domácí půdě, tak na mezinárodních trzích. Pochopitelně to klíčové na tom je to, že se to týká nejen toho sektoru IT, ale všech podniků, ať už je to ve strojírenství, ve výzkumu, ve školství a tak dále. Eh, díky internetu eh, můžeme obchodovat eh, a můžeme také se více angažovat v mezinárodním obchodu, jak jeden kolega nedávno řekl, výhoda toho všeho je právě zvýšená digitální produktivita a to, že se nemusíme spolehat na ty nízkomzdové ekonomiky takže ty příležitosti digitálního obchodu skutečně eh, vycházejí z toho, že je to věc eh, naprosto globální. V současné době 3,4 miliardy lidí mají přístup na internet a 90 eh, z nich je v tom rozvojem země. Jinými slovy, je potřeba si uvědomit, že existuje takzvaná digitální divide a je potřeba s těmito věcmi něco dělat. Pochopitelně další otázka jsou ty mobil, mobilní možnosti přístupu na internet. Uh, v loňském eh, eh, eh, roce došlo ke zvýšení penetrace toho širokopásmého internetu. 40 z toho je v rozvojovém světě, což je asi 4,5 růst. Co se týče přístupu přes tyto mobilní prostředky, Ehm, můžeme také hovořit o tom, že to je věc, která umožňuje vznik, nebo umožňuje vznik 1,8 milionu nových pracovních příležitostí. Ehm, je to také otázka, kterou můžeme používat například ve zdravotnictví. Například ve Francii existuje eh, aplikace, která pomáhá dětem, které trpí dyslexií. Eh, umožňuje jim to zlepšit eh, schopnosti čtení. Eh, čtení. Dále je podobná aplikace také v Irsku. Aplikace Angry Birds je věc, která je v současné době k dispozici v sedmi jazycích a je používána pro snížení deprese u dětí. Co se týče dopadu internetu na produktivitu, naše komise ve Spojených státech odhaduje, že eh, výnosy eh, díky digitální eh, ekonomice zvýšily náš potenciál o 3,5 Kromě toho na těch trzích Evropské unie, v Evropské unii došlo ke zvýšení o 17 co se Eh, důležitá pochopitelně je otázka, do jaké míry máme přístup k těm nejnovějším technologiím, eh, které se používají například pro konzultace, eh, pro komunikace, Google Hangouts a dalších věcí, které jsou často nabízené zdarma. A v, souvisle, v souvislosti s tím všem je pochopitelně potřeba se soustředit na to, jakým způsobem můžeme odstranit různé bariéry pro další rozvoj. E, v roce 2017 by celá hodnota e, toho obchodu měla odpovídat e, třem, třem, třema stům miliardám. Kromě toho tady dochází ke snížení ztrát v důsledku dopravních přesunů a tak dále. Eh, máme obrovské, eh, obrovské množství dat, eh, které nám pomáhají také podpořit produktivitu. To jsou příležitosti nejen pro podniky, ale jsou to věci, které mohou mít také dopad na fungování vlád a také na zdraví lidí. Podívejme se například na to, co se stalo během toho tajfunu, který postihl uh, Eh, Filipíny. Tam eh, díky internetu jsme zajistili ty základní služby, které eh, byly potřebné. Myslíme si, že ty velká data budou skutečně hlavním hracím motorem dalšího nárůstu produktivity v, v budoucnosti. Ehm, například jedna dánská firma sbírá data o e, větrných e, turbinách, potom e, se na základě těchto dat například měří teplota vzduchu, která je vhodná pro používání těchto větrných elektráren a e, informace se dostávají například z Dánska až do Austrálie předtím ještě, než nějaké problémy související s výrobou energie z větru e, se dostavují. Využívání internetových platform e, znamená, že se můžeme dostat ke svým zákazníkům a spotřebitelům globálně. E, 97 obchodu mal obchodu eh, v podstatě souvisí s využíváním digitálního, digitálního obchodu. Podobně je tomu i na eBay. Ve Francii například 60 firm eh, využívá eBay a exportují do, na čtyři eh, kontinenty. To má dopad ostatně i na obchod se službami. Je třeba se tedy zamyslet nad celou to otázkou přístupu ke službám v oblasti školství, v oblasti um, zdravotnictví a podobně. Například teď si můžeme stáhnout eh, software, hudbu a tak dále. Eh, tam, kde dříve pouze jsme mohli hovořit o tom, že tyto věci si můžeme vyměňovat na základě fyzických, eh, fyzického zboží. V minulosti ehm, platilo, že eh, velké firmy byly ochotné eh, obchodovat pouze s velkými množstvími, s velkými objemy. Teď je firma ochotná vám poslat pouze jeden produkt například. Chtěl bych eh, je zdůraznit to, co řekl Rupert, a sice, že je potřeba, abychom měli skutečně důvěru v tento typ obchodování online. Eh, je potřeba eh, zajistit příslušnou ochranu, je potřeba zajistit eh, ochranu také spotřebitelům a pokud dojde k nějakým konfliktům, tak je potřeba, aby tyto rozpory se řešily vždy velice rychle. Co se týče malých a středně velkých podniků, tam pochopitelně je potřeba zbavit se těch základních bariér, které stále existují, ať už se to týká například otázky cel, Eh, přístupu eh, k těm službám, které dodávají tento typ zboží. Možnost eh, posílat data je důležitá pochopitelně a proto právě lokalizace dat může být takový velký problém. Další otázka je otázka cloudu. V rozvojových zemích často dochází k tomu, že právě tyto trhy jsou jaksi obcházeny. Například vlády v Rusku, v Číně, v Indii eh, již navrhly různé typy eh, zákonů, které upravují lokalizaci dat. Eh, musíme se také věnovat regulatorním externalitám, tak, aby skutečně docházelo k toku těchto dat přes hranice při zajištění eh, ochrany spotřebitelů, eh, dodržování pravidel na, práva na soukromí a podobně. Eh, týká se to také možnosti zajištění například zdravotních služeb pro lidi, kteří žijí ve vzdálených oblastech. Je potřeba tedy, abychom byli schopni řídit tyto externality, ale abychom byli také schopni maximalizovat příležitosti, které máme. Uh, Eh, dochází eh, k vytváření nových zákonů a nových pravidel. Myslím si, že interoperabilita by měla být naprosto zásadní. je potřeba eh, vystavět jakési mosty mezi těmi jednotlivými regulátory, protože v současné době existují různé přístupy, například otázce práva na soukromí. Kromě toho je také velice důležité mít na paměti, že musíme chránit duševní vlastnictví, to se týká například autorských práv a tak dále e, e, jednání, obchodní jednání pochopitelně vyžadují regulatorní e, spolupráci. Nedávno bylo podepsáno transpacifické partnerství a to se zabývá také otázkou přeshraničního převodu eh, dat. Eh, toto partnerství a ta jednání eh, týkající se obchodu také se službami, to jsou ty dvě základní arény, kde Spojené státy skutečně stojí v čele těchto snah také VTO v současné době se snaží konkrétním způsobem tyto věci řešit. Děkuji kolegové předsedí. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si velmi pozorně vyslechl eh, obě vystoupení a považuji za velmi zajímavé. Já patřím do výboru pro kulturu a v tomto výboru máme dvě témata, která nám činí velké starosti. Za prvé a ochrana autorských práv, copyright a jakým e, způsobem by to mohlo být efektivní a konkrétní. A potom další věc, která se týká sportu. A to jsou e, nezákonné sázky, které se e, dělají přes internet. Já si myslím, že to je taková ta Mm, ten největší problém sportu a neexistuje k tomu žádné konkrétní řešení. Eh, máte nějaký nápad, jak by se to dalo vyřešit? Ima. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám za to, že jste uspořádal toto veřejné slyšení a také chci poděkovat obou panelistům. Já bych zde chtěla položit jednu otázku. Já si myslím, že ta rychlost, s jakou se vyjednávají obchodní dohody, tak eh, tato rychlost je větší, než jakou se vyvíjí eh, digitální trhy. A z tohoto pohledu bych se chtěla zeptat, jakým způsobem se Eh, snaží o zrušení existujících překážek v členských státech. Překážky pro spotřebitele a pro malé a střední podniky, pokud je o internetový obchod. A věc, která je pro mě zásadní, těžko můžeme rozvíjet internetový obchod, když eh, nedáme Eh, kompetence, kromě infrastruktur, jak tak o tom hovořil první panelista, ale je důležité, abychom eh, rozvinuli ehm, internetové dovednosti ehm, v případě malých a středních podniků, aby mohli využít možnosti internetového obchodu. A co se týče mezinárodního obchodu, je to zásadní, hovořili o tom oba dva panelisté, že je důležité, abychom měli eh, regulaci na globální úrovni a z tohoto pohledu bych se chtěla zeptat, jaké nové regulace jsou potřeba v rámci Mezinárodní organizace obchodu, tak aby se mohlo zareagovat na nové výzvy, kterým čelíme a do jaké míry komise pracuje eh, v této oblasti ruku v ruce s VTO. Děkuji. Jude? Thanks very much. Děkuji oběma řečníkům. Já si nemyslím, že někdo tady by pochyboval o tom, že internet přináší obrovské příležitosti a že je tady obrovský potenciál pro digitální eh, služby. V mm, mém regionu eh, se eh, Evropský regionální rozvoj využívá společně s fondy pro inovace, kde je snaha využít právě ty digitální příležitosti pro vytváření pracovních míst, míst, míst místě. Prostě. A e, já tady souhlasím s tím, že je to obrovská příležitost, ale tak, jak tady bylo řečeno, e, tady vyvolává obavy e, otázka soukromí. A Berek včera tady eh, předložil určité obavy, eh, právě pokud jde o ochranu údajů, pokud jde o eh, e-commerce a pokud jde o té finanční služby, tak tam není, nejsou ta pravidla dostatečně silná, aby mohla být, mohlo být soukromí ochráněno. Jakým způsobem k tomu vy přistupujete, pokud jde o ty obchodní dohody? Říkali jste, že chcete tady některé věci dosáhnout v rámci TISA, ale pokud jde o CETA, tak tam je potřeba to také dotáhnout do toho správného kontextu konce. Další řečník. Mám tři dotazy. Pane předsedo, když hovoříme o digitálně poskytovaných službách v rámci modu 1, tak tam samozřejmě si uvědomujeme ty příležitosti, ale jsou tady i rizika, protože finanční služby eh, by mohly být přesunuty jinam, aby se vyhly určitým pravidlům a nebylo by dobré mít tady nějaké režimy eh, adekvátnosti, tak jako máme pro transfer dat do třetích zemí? A potom druhá otázka, ta souvisí s elektronickým obchodem a příslušnými kapitolami. Měli bychom tady mít nějaké modelové klauzule, tak jako máme třeba v oblasti eh, ICS a jak by tyto eh, klauzule měly vypadá, co by měli zahrnovat. Eh, řečníci přede mnou již zmínil jeden z těchto problémů. Mělo by to zahrnovat volný tok dát, potom eh, by to mělo zabránit nucené lokalizaci, mělo by to být plně v souladu s ochranou údajů eh, a měli bychom zajistit, že Eh, národní eh, bezpečnost, že by se tady mělo vycházet z kritérií proporcionality. A tím se dostávám k třetí otázce. Článek GAT číslo 14, eh, který se týká ochrany osobních údajů, je dostatečně silný, nebo bychom se měli ubírat jiným směrem v rámci té, té it. TTIP to bylo nahra... ne, v rámci TPP to bylo um, nahrazeno něčím jiným, takže by mě zajímalo, jak to tak tam vypadá. Další řečník. Thank you, chairman. Thank you for all the speakers. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také eh, za to, že jste svolali toto eh, slyšení, protože si myslím, že je velice důležité eh, věnovat se této otázce dopadu digitální ekonomiky a pochopitelně musíme si uvědomit, že technologický pro, vývoj je daleko rychlejší než politická reakce na, te, na tento vývoj a to je skutečně velký problém. Mám otázku na Ruperta. Uh, z Evropské komise. E, očekáváme e, celou e, řadu nových návrhů týkajících se digitálního trhu již zítra a mě by zajímalo, do jaké míry se domníváte, že obchod je integrován do tohoto návrhu. Vy jste se stručně zmínil o to otázce vnitřního trhu ve vztahu k tomu mezinárodnímu trhu, ale myslím si, že se odstraňují pomalu tyto hranice a určitě to platí o normách eh, eh, a standardech, eh, ať už se to týká ochrany dat, bezpečnosti, zodpovědnosti a tak dále. To všechno jsou otázky, které jsou naprosto globální svým charakterem. Týká se to také zahraniční politiky. Mě by zajímalo, do jaké míry obchod Eh, a ta jednání eh, se vlastně také vztahují k, těm, k, tom, k té agendě týkající se eh, digitální vlády a zprávy věcí. Mám stejnou otázku také, jakou položila již Vivian Redding, to znamená ta otázka týkající se národní bezpečnosti a otázky omezování svobody online. Co se týče té vynucené lokalizace dat, to je další otázka. Hlavně se to týká vztahu mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Slyšela jsem již mnoho uh, Um, um, stížností na to, že Silicon Valley v podstatě tady má uh, dominantní uh, roli. Hovoří se také o protekcionismu, hovoří se o tom, že Evropané jsou příliš citliví na otázku soukromí a práva na soukromí. Pan Melce hovořil také o tom, jak důležitá je důvěra. Já si skutečně myslím, že ta důvěra musí přicházet od jednotlivých uživatelů v první řadě. Eh, dále by mě zajímalo, jestli víte, jakým způsobem bychom mohli zajistit eh, větší eh, spolupráci, která by zabránila právě té vynucené lokalizaci ze strany těch um, některých režimů. To si myslím, že by bylo mimořádně užitečné. Helmut? Já bych také chtěl poděkovat oběma řečníkům. Četl jsem Eh, eh, eh, článek o zprávě a řízení digitální, to znamená, co se stane, když tedy jdeme online, protože to vždy skutečně vyžaduje určitou důvěru. Jak můžeme zajistit, že ty toky dat jsou skutečně přístupné všem, ale také to, také to odpovídá těm právním otázkám a ústavním otázkám. Jestliže hovoříme o vnitřním trhu se všemi těmi e, problémy, s tou možností e, dalšího vývoje, tak e, to právo musí mít všichni. Jestliže se podíváme na tu mobilní revoluci a na, tam se hovoří o čtyřech z těch firm, které v současné době spolupracují takže už to není otázka Spojených států nebo Evropské unie, je to otázka všech jiných slovy, jakým způsobem můžeme společně reagovat na všechny tyto otázky. Pan šlegr Milch o tom hovořil, jakým způsobem můžeme tedy eh, zajistit, že ta důvěra, kterou potřebujeme, je skutečně stabilizujícím faktorem. Za druhé, jakým způsobem chceme vlastně regulovat celý ten tok dat. Eh, jestliže máme zajistit eh, svobodu toku dat, co to vlastně znamená, co to znamená konkrétně. Já si myslím, že toto slyšení je mimořádně důležité. Musíme i nadále pracovat na těchto otázkách. Eh, já už vidím, že pan předseda mě upozornil na to, že se vyčerpal svůj čas. Ano, myslím, že to je důležité to, se, to té otázka, která se vlastně týká takového druhého um, panelu. Teď tedy pan Schlegelmilch, uh, abyste mohli reagovat. Děkuji, děkuji, děkuji vám také za ty otázky. Ty otázky jsou všechny na místě a ukazují, že se musíme trošičku hlouběji zabývat těmito otázkami, tak aby ta řešení byla správná. Například ta otázka nelegálních sázek, to je v podstatě uh, Eh, něco, co eh, představuje zneužívání toho systému, ale za to pochopitelně DG Trade nemůže být zodpovědné, ale eh, kdybych měl udělat určitou paralelu s policií, ať už se to jedná teda tohoto nelegálního, těchto nelegálních sázek nebo e, dětské pornografie. To je obrovský problém. My se zaměříme na tento problém s zástupci členských států, s jejich e, složkami vymáhajícími právo a tak dále. E, čili to je všechno, toto všechno otázky, které souvisejí s tím, čemu říkáme potenciál. Co se týče té otázky paní Rodriguez, která hovořila o tom, jestli máme skutečně ten správný přístup, jestli tady dochází k propojení externích interních politik, to je zase další problém, někteří z vás o tom ostatně hovořili. Ten trh je zkrátka globální. Digitální eh, jednotný trh je eh, globální. Eh, to, o čem hovoříme interně, má pochopitelně dopad externí, protože to všechno se nezastaví na hranicích Evropské unie. Můžeme mít bezvadná pravidla, mým úkolem je eh, dosáhnout toho, aby eh, existovala určitá synergie, aby to bylo kompatibilní s tím, co se děje v jiných částech světa mimo Evropskou unii. Eh, a potom jsou to tedy ty interní, interní pravidla týkající se například práva na soukromí, ale také ty věci, které se dějí externě. Co se týče Světové obchodní organizace, Eh, moji eh, kolegové mi to odpustí, ale v zásadě ten program eh, Světové organizace vůbec se nehnul z místa. Teď po Nairobi se musíme podívat na to, jakým způsobem se to dá řešit, podívat se na to, jak si z čerstva, protože to je věc mimořádně důležitá. Co se týče další otázky, která se zazněla, a, jest, a sice jestli stačí to, co máme v SITA, já si myslím, že to snad stačí. Skutečně i paní eh, eh, Redingová se ptala na to, jestli článek 14 nám stačí. Podle mého názoru to je tedy ten základní článek týkající se eh, ochrany. Je to dobrý článek, ale není dostatečně konkrétní. Ta otázka Eh, lokalizace také není eh, řešena v celém tom systému Světové eh, obchodní organizace a myslím si, že bude potřeba se dívat na rovnováhu mezi, pravi, mezi právy a povinnostmi. To není otázka, která by se týkala jenom Evropské unie a Spojených států amerických. Pochopitelně, že existují určité požadavky na lokalizaci. Například eh, eh, daňové úřady, eh, finanční úřady od nás chtějí určité dan, určitá dana. Otázka, jak dlouho si mohou tyto data ponechat a tak dále. Jinými slovy, nemůžeme říci, že ten svět je svobodný, co se týče lokalizace. Otázka je, pro co lokalizovat, z jakého důvodu. A pokud se jedná o protekcionismus, tak to pochopitelně ospraveditelné není. Souvisí také s otázkou proporcionality. Eh, eh, pochopitelně, že budeme muset vést další diskusy Eh, o tom, eh, co již máme také eh, uzákoněno v GAC. Já si myslím, že to asi je všechno, co jsem chtěla říct. Pochopitelně existuje celá řada dalších věcí, které potřeba udělat, ale snad jsem se zmínil o všem tom, co je nejdůležitější a ten dialog, který bude pokračovat, bude muset být také hluboký. Teď pan Melce, děkuji, děkuji vám za ty otázky. Chtěl bych pouze říci několik věcí, které možná nám Eh, odpověď na některé tyto otázky. Pochopitelně eh, přicházíme k těmto otázkám z různých míst a z různých situací. Pochopitelně eh, jde o to, abychom nějakým způsobem vyvíjeli, práv, vyvíjeli zákony a vyvíjeli uh, Eh, eh, pravidla v těch oblastech, které by se mohly stát problematickým. Pochopitelně eh, ten kontext Světové obchodní organizace je také velice důležitý. Ono to není prostředí, kde by neplavila žádná pravidla. Existuje celá řada pravidel, která jsou velice užitečná která souvisejí s digitálním obchodem. Jedná se to těch dohod o telekomech, máme dostatečnou jurisprudenci. Myslím si, že ta se dívá do budoucnosti E, snaží se nějakým způsobem e, zajistit, aby e, ty služby byly vycházely ze stejných závazků, jaká platí i pro jiné dodavatelské kanály těchto služeb. Myslím si, že je velice důležité, aby ty nové dohody, ať už je to TTIP nebo té, Ehm, ta transpacifická dohoda, to jsou všechno věci, které musí nějakým způsobem obsahovat určité normy, určité standardy, které se stanou jakousi šablonou pro další podobné dohody v budoucnosti. Ta regulatorní problém, který tady máme, je kvalitativně odlišný od toho, eh, který jsme měli dříve. Eh, dříve tedy eh, pochopitelně zboží bylo eh, zatíženo clem, které se vybíralo na hranicích. Teď u toho digitálního obchodu v podstatě se musí podívat jinam. To je také důvod, proč já jsem hovořil o těch regulatorních externalitách a o tom, že je eh, potřeba eh, přistupovat k těmto věcem globálně, přepodíváme se na otázku například soukromí. Tady pochopitelně ta data nezastaví někde na hranicích. Ta otázka soukromí je velice důležitá. A eh, Eh, musíme tyto řeši, věci řešit skutečně globálně, ať už to udělá Světová obchodní organizace nebo nějaká jiná organizace, tím si jist nejsem, ale pochopitelně i tady bude potřebná eh, regulatorní kooperace, eh, spolupráce, tak abychom zajistili, ehm, že ty obchodní závazky jsou skutečně dodržovány. Co se týče ehm, o další otázky. Myslím že v budoucnosti bude důležité, eh, abychom vedli dobrý dialog, eh, eh, abychom vycházeli ze systému zprávy a řízení, který vlastně pracuje s tím, že těch zainteresovaných stran je velké množství. Otázka využití internetu, pochopitelně je i otázka eh, hospodářská a bude potřeba eh, dále rozvíjet eh, dialog mezi jednotlivými komunitami, které jsou ovlivněny právě tímto digitálním obchodem. Děkuji. Teď přejdeme k druhému panelu. Ten druhý panel v podstatě se týká právě těch pravidel, to je ta věc, na které se již ptal kolega Schuster, to máme tady dva experty. Nejprve bych dal slovo Johnu Higginsovi, který je generálním ředitelem Digital Europe. Má 10 minut. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste uspořádali eh, tuto velmi eh, užitečnou eh, akci, setkání a děkuji za příležitost se vyjádřit Eh, digitální Evropa a organizace, které tady um, zastupují tento uh, sektor, uh, jsou důležité. Musím říci, že hm, tady máme opravdu některé uh, velmi dobré osobnosti a v Bratislavě nedávno jsem hovořil předsedou mé asociace na Slovensku a on je jedním z evropských lídrů nebo celosvětových lídrů, pokud je o Automotive Home. A on tady vlastně spojuje um, tento svět a je to opravdu úžasné. Je to neobvyklý případ, jakým způsobem eh, technologie mají eh, vliv na Eh, digitální svět, jak lidé eh, tady fungují třeba eh, v Bulharsku, v Sofii. Tam je společnost, která tam jde o případ například lodí z kontejnery, jak školit lidé, lidi nebo posádku, tak aby dobře tady vlastně dobře Eh, koordinovali tyto kontejnery a aby nedošlo k žádnému úrazu a tak dále. Takže to jsou mnohé výhody, které poskytuje členství v naší organizaci. A myslím si, že ta práce, kterou děláme, je opravdu skvělá a eh, myslím, že tam to, co k tomu bylo poskytnuto, bylo velmi dobře popsáno. Mohl bych uvést několik příkladů k tomu, co to pro mě znamená. V 90. letech jsem eh, podnikal v Mexiku, v Santa Fe a potom také eh, v Londýně. Ono to mělo takové eh, dvě eh, centra a tam se jak si, umožňovalo nahrávky na internetu, takové virtuální nahrávací studio. My jsme zasílali muziku sem a tam po celém světě a lidé tady vlastně vytvářeli taková nahrávací studia, vytvářeli tady hudbu a Eh, tehdy to, byl, eh, to tehdy začalo již poutovat po celém světě a nedávno jsem měl tu příležitost eh, předsedat strategickému politickému fóru pro komisi, pokud jde o digitální podnikání a já si myslím, že ta cesta od toho mého dřívějšího podnikání k tomuto fóru komise, to je velice zajímavá cesta, nedala se asi předvídat, ale zkrátka někdy to tak dopadne. A na tomto politickém fóru jsme se snažili vystupovat příležitosti pro Evropu, aby využívala eh, digitální možnosti. Eh, tady eh, samozřejmě jde o jednotný trh v digitálním věku a my jsme identifikovali, že 75 hodnoty digitálního světa pro Evropu přichází z využívání digitálních možností eh, v, eh, ze strany existujících podniků. A eh, já jsem potom tam s panem komisařem Ottingerem a dalším zástupcem USA, že jsem společně moderovali panel o eh, transatlantických aspektech digitálního světa a byly tady některé věci, které byly velmi překvapivé nebo eh, zajímavé. Eh, jedna ze společností, které tady se účastnily toho panelu, tedy některé z těch společností z obou stran Atlantiku, Měli jsme tam SAP a další, další společnosti Bosch Software, a pokud jde o druhou, eh, já jsem tam tehdy řekl z druhé strany Atlantiku, ale někdo mi řekl, eh, já vlastně nevím, o čem, o čem hovoříte. Hovoříte o Grónsku nebo o čem to vlastně hovoříte, protože my už nesmýšlíme tímto způsobem o věcech. My naše trhy vnímáme spíše jako globální trhy, takže eh, to, tento výraz bych nepoužil. A potom další příběh byl, že v tomto světě um, průmyslového internetu mm, se před několika lety eh, vytvořila organizace, která eh, začala vytvářet standardy v této oblasti a eh, vytvořili společné učení. Říkalo se tomu konsorcium pro průmyslový internet a před dva let, dvěmi roky tam nebyli žádní členové, za rok už tam bylo 100 členů a teď už je to přes 200 eh, členů, takže eh, takže obrovské číslo a um, mají sídlo, také další, další společnost má sídlo v USA, eh, kde vlastně uh, sledují eh, různé možnosti pro průmyslový internet, toky dát na internetu věcí eh, a tak dále, eh, kde vlastně je možné tato data transferovat přes hranice a jaké implikace to přináší. Já mám po- pocit, že tato otázka digitálního obchodu opravdu Eh, znamená obchod v digitálním věku a je to eh, určité rozšíření té práce, kterou jsem dělal na tom politickém fóru, eh, kde jsme se zabývali obchodem na jednotném evropském trhu, aby se zkrátka přešlo k obchodování v širším světovém trhu na digitální úrovni. To, co jsme tady slyšeli od ostatních kolegů pana Melcera, to upozornilo na některé věci, které musíme řešit v tomto světě ale opravdu musíme eh, uvažovat eh, o tomto obchodu eh, nejenom v rámci jednotného trhu, ale i za jeho hranicemi globálně. A je tady několik takových problematičtějších věcí, nad kterými se musíme zamýšlet nebo které musíme vyřešit. První věc, ehm, to byla věc, které jsem si všiml, když jsem hovořil s Paskalem Lamim o moderních obchodních dohodách. A on mi vysvětloval, proč eh, lidé dnes mají velký zájem na obchodních dohodách v současnosti ve srovnání s minulostí. Proč to tak narostlo, ten zájem? On mi vysvětlil, že když už tady hovoříme o obchodních dohodách, tak uh, uh, Ehm, už se to prostě ne, neřeší se zavřenými dveřmi, kde se obchoduje tradičním způsobem, ale teď se již jedná mnohem více eh, o, o, o eh, re, konvergenci eh, pravidel a lidé, kteří žijí v různých částech světa, těch se to tedy dotýká. Ono to mnohem více se dotýká toho slaďování pravidel a proto to začíná být stále důležitější a zajímavější eh, pro eh, širší veřejnost. Lidé mají zájem eh, na pravidlech, které vznikají nebo jsou ovlivňovány v těch místech, kde žijí. A potom tady hovořili další poslanci o určité věci, myslím, že i tady kolega, Eh, a to konkrétně, že tento digitální obchod, na ten nesmíme eh, se dívat pouze očima obchodu. Eh, digitální svět mění to, jakým způsobem přistupujeme k našim pravidům, k legislativě, k vylepšování podmínek pro obchod globálně. Digitální svět to, jak si opravdu eh, mění. Vy jste říkal, že jsou tady dvě eh, různá společenství, když se hovoří o obchodu a řízení internetu, nebo když hovoříme o takových věcech, jako jsou ty nelegální sázky. Tady Eh, je potře- tady už do toho vlastně, když o tom hovoříme, zahrnujeme mnoho různých společenství. A to je velmi důležitá věc, protože pokud se chceme posunout dál v obchodu v digitálním věku, tak už není možné eh, jet pouze po té eh, obchodní koleji. My tady musíme zohledňovat všechna ta společenství, která mají zájem na tom regulačním prostředí, ať už jsou to pravidla v oblasti telekomu nebo řízení internetu, nebo i když jde o ty nelegální sázky. A já si myslím, že eh, v tomto věku, digitál, v digitálním věku by bylo moudré eh, různě eh, propojit tato různá společenství, tak aby ta práce, která je prováděna v oblasti jednotného digitálního trhu odrážela právě jiné odvětví, to, co se děje v oblasti obchodu a tak dále, aby to tedy bylo v souladu. A závěrem v tomto novém modelu, kde potřebujeme eh, navázat nebo vytvořit spolupráci mezi různými oblastmi, eh, různými společenstvími, mezi odborníky na obchod nebo na digitální eh, otázky. Tady ten digitální svět nám k tomu může napomoci. To, co my si přejeme vořit nebo dosáhnout, je, aby ten uh, můj člověk, který podniká v Sofii v Bulharsku, aby se nemusel vůbec zamýšlet nad digitálním obchodem, aby zkrátka jenom obchodoval tak, jak chce, tam, kde chce, kdekoliv ve světě a aby měl tu možnost to udělat. Děkuji. Děkuji. Náš eh, poslední eh, řečník je Joe McNamee který je eh, ředitelem European Digital Rights. Děkuji, děkuji. Eh, jmenuji se Joe McNamee. Eh, našem eh, asociace dívá eh, na digitalizaci jako na něco, co může také podporovat základní práva. Já bych teď chtěl reagovat na to, co řekl John. Spíše se jedná o otázku digitálního a obchodu než digitálního obchodu. Někdo jste již hovořil o e, problému e, rychlosti, s jakou je přijímána nová legislativa, která by měla reagovat na, ten, na to měnící se prostředí. A myslím si, že e, do jedné míry řešením je spolehat se na zásady, na principy. Máme svoji zkušenost, víme, jaké jsou ty evropské hodnoty. Když paní Redingová začala s tou revizí toho rámcového dokumentu týkajícího se právě ochrany tenkrát vycházela z těch evropských principů, které v té době již existovaly a byly zakotveny v legislativě, které ale pochopitelně jsou jiné, než byly v tom roce 1995. Otázka je, jak tyto principy můžeme dále modernizovat. Mám pocit, že v některých částech naší legislativy e, se vlastně snažíme znovu objevit e, e, náš přístup a vycházet eh, přitom z těch eh, pozitivních eh, zkušeností. V současné době kritizujeme často Evropu, například ve Velké Británii, pochopitelně ta kritika teď v současné době probíhá, ale podívejme se na to jinak, podívejme se na to, co jsme udělali dobře. A abych reagoval na to, co řekl pan Schlegelmilch, já bych chtěl hovořit o potřebě otevřených eh, trhů telekomu, protože nemůžeme mít prospekt z, digitální, z digitálních technologií, pokud nemáme k ním přístup. Jonathan Hill, eh, komisař Hill, eh, když nastoupil do úřadu, řekl, že se musíme v podstatě poučit z těch úspěšných věcí, které Telekom dělají a přenést je do jiných oblastí a měl naprosto pravdu, protože každý evropský občan má e, v současné době e, lepší možnost výběru za nižší ceny e, díky tomu, co dělá Evropská unie. Během mého života v té vesnici, odkud já pocházím, Eh, kousek od eh, domu, kde bydlí také jeden z irských poslanců, eh, kde jsme vlastně v té době měli paní na poště, která měla takový ten malý černý telefon, která využívala ústřednu telefonní a tak dále. Tak o to jsme se posunuli k tomu velice pokrokovému, pokrokovým možnostem komunikace díky širokému pásmu a toho dosáhla Evropa za poměrně krátkou dobu. Takže hovoříme-li Eh, jestliže usnesení parlamentu hovoří o tom, eh, že vlastně každá obchodní dohoda by se měla stát jakýmsi otvíračem Eh, obchodních možností s jinými zeměmi, tak to musí vycházet ze zkušeností, které eh, známe, nebo vychází to z těch eh, zkušeností, které máme a které by měly být umožněny všem. Musíme vycházet z důkazů, musíme vycházet z konkrétních cílů, které máme ve veřejné politice. V současné době jsme svědky určitého trendu k deregulaci Eh, to například prosazují Spojené státy, zdá se, ale my víme, že, telef, že eh, eh, trhy s telekomem v podstatě se snaží nějakým způsobem se přibližovat. Komisař Rettinger řekl, Ettinger řekl, že je potřeba se zaměřit na to, aby společnosti mohly dělat zisky ale ta regulace by měla být zaměřena hlavně na to, aby trh fungoval. A myslím si, že liberalizace telekomu skutečně byla úspěšná a musíme zajistit, aby eh, to takto pokračovalo. Myslím, že eh, Evropa skutečně na tom měla velkou zásluhu a má teď povinnost vůči svým občanům, aby eh, tyto snahy pokračovaly nadále. Další takový úspěšný příklad Eh, je ochrana osobních dat. Jak jsem již řekl, teď jsme provedli jakousi eh, revizi těch dlouho eh, platných principů. Evropská legislativa posílila důvěru a také prosazuje to, čemu říkáme optimální praxe i v jiných částech světa. V současné době se jedná téměř o oslabení těchto věcí v duchu a kvůli inovacím. Eh, myslím si, že eh, nedostatek eh, ochrany pro údajů by se mohl stát jakousi bariérou pro další inovace. To je taková ideologická věc. To v podstatě se projevilo také v tom dopise, které podepsalo zástupci 14 zemí, kteří chtějí, aby byla rovnováha mezi těmi digitálními produkty na jedné straně a ochranou e, základních práv. Tady přece žádná rovnováha nemůže být. Základní práva jsou základní práva, tečka a musíme se eh, také vyhnout jakékoliv flexibilitě v těch eh, obchodních eh, dohodách, které by znamenaly stále snižování kvality těchto pravidel. Studie, která byla vypracována v, ve Spojených státech, zjistila, že 45 domácnosti, které jsou online, tvrdí, že právě obavy eh, z toho, že nejsou dostatečně chráněny eh, jejich, chráněná jejich data, eh, zkrátka odmítají to používat. 30% říká, že dvě různé činnosti zkrátka na počítači vůbec neprovádějí. Týká se to milionů domácností a to fakticky znamená erozi trhu, který by měl vzkvétat. Současně s tím Evropská komise ve svých jednáních se Spojenými státy ehm, e, upozorňuje na to, že Komise pro mezinárodní obchod e, tvrdí, že některá ta pravidla v podstatě se nedají dodržovat, protože jsou příliš přísná a ohrožuje to interoperabilitu. Ehm, Evro, e, Spojené státy mají legislativu, která je dobrá. Berlín, kde existují pravidla pro ochranu má velice kvetoucí průmysl digitální. Eh, dochází tam eh, k vytvoření nových firm, eh, které využívají digitální technologie. A myslím, že Evropa si za to může pogratulovat a myslím si, že bychom měli i v budoucnosti pokračovat ve stejném duchu. Co to znamená pro obchodní kontrakty? U Telekomu to znamená, že regulace musí zůstat eh, v rukou těch, kteří demokratickým způsobem rozhodují o těchto věcech eh, neutralita na netu je eh, něco, o čem hlasoval Evropský parlament sedmkrát už. Nepamatuju si, že by se hlasovalo sedmkrát během sedmi let o něčem jiném v Evropském parlamentu. Eh, pokud eh, se nám nedaří tyto věci dodržovat, tak potom eh, dochází skutečně k tomu, že nemůžeme využívat to, co nám tento trh nabízí. TISA by měla být plně respektována, ty její principy tedy, a já bych neřekl, že ten Privacy Shield je báječný, předocházelo i tady k prodlevám. Eh, také eh, eh, během toho procesu navrhování se objevily určité námitky ze strany různých politických skupin. Teď bych velice stručně se chtěl ještě zmínit o obchodu a našich vnitřních politikách. Ty pochopitelně to, že dochází k úniku dat, to jsou věci, které jsou velice eh, eh, závažné a je potřeba jim věnovat pozornost. Eh, další otázka je potom otázka autorského práva a jeho ochrany. Možná, že bude potřeba za, mít další pravidla. Dále je potřeba se podívat i na další otázky týkající se odpovědnosti, otázkou dobrovolných eh, opatření, na která přistupují různé firmy. To jsou všechno věci, o kterých musíme uvažovat. Pokud každá firma, na kterou spoléháte, ať už vám poskytuje přístup, ať eh, vede eh, různé ty registry a tak dále v nejrůznějších jurisdikcích, jestliže hovoří o dobrovolném zavádění pravidel, tak eh, to povede eh, k tomu, že vzniknou nové bariéry, které dříve vůbec neexistovaly. Kromě toho eh, jsme měli také zvláštní, poměrně zvláštní diskuse týkající se směrnice o boji proti terorismu. To se týká těch otázek zablokování internetu, otázky šifrování, otázky malvéru to e, všechno již komise zva, e, zvažuje, ale zatím ještě nemáme hodnocení dopadu. Já doufám, že parlament e, skutečně bude dělat to, o čem hovořil jeden z řečníků, to znamená, bude uvažovat o tom, jaké bariéry by mohly vytvářet některé ty nové návrhy, a to jak vnitrostátně, tak na úrovni z Evropské unie a na úrovni globální. Děkuji. Má někdo nějaké dotazy, Marike? Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem si myslela, že bude hodně lidí žádat o slovo. Tato, tyto dvě prezentace byly naprosto, zaj, naprosto velice zajímavá. A já bych se chtěla zeptat, eh, je to taková otázka, která je možná eh, zřejmá. Vy oba dva jste hovořili o obchodu. Mě by zajímalo, jak důležitá je v tomto kontextu vlastní obchodní politika. Pan eh, eh, Nami hovořil o principech a hovořil také o tom, že eh, různým tempem se rozvíjejí eh, nové technologie a reakce na ně v legislativním slova smyslu. Mě by zajímalo, jakým dalším způsobem bychom mohli posílit eh, vlastně všechny ty věci, které by eh, zajistili práva spotřebitelů a uživatelů internetu a občanů a jakým způsobem bychom mohli prosazovat ty principy, ve kterých vlastně Evropa vždy měla vůči roli. Mě, mohli byste se také zmínit o dozoru a monitorování otevřeného internetu a také o otázce cenzury, která nejen je, je e, bariérou pro obchod a vlastně se ptám, jestli vůbec to je otázka bariéry pro obchod a e, jestli bychom měli na jedné straně e, vycházet tedy z toho právního státu a mít dodržovaná pravidla, ale na druhé straně tedy se podívat na ty systémy, které existují globálně. Myslím si, že musíme také eh, zmodernizovat eh, export eh, technologických technologií, které jsou používány právě pro sledování tato vysoká konekt, interkonektivita, kterou zjišťujeme v podstatě tam, kde existuje otevřený internet a digitální ekonomika, to, to často je v kontrastu Eh, s některými eh, pravidly, která jsou přijímána eh, na multilaterální bázi. Čili já bych se chtěla zeptat, do jaké míry si myslíte, že potřebujeme globální normy a jakým způsobem můžeme těchto globálních norm dosáhnout, jak v oblasti obchodu, tak také v oblasti zprávy a řízení internetu. Jakým způsobem můžeme také do, posílit tu otevřenost tohoto systému, která by také vedla k nárůstu obchodu. Thanks a lot, Helmut. Děkuji, slova Helmut. Děkuji. Já bych začal tou poslední eh, připomínkou Maritě, protože ona se ptá, jestli potřebujeme globální regulaci. A já bych řekl, že ano, eh, nebo že potřebujeme globální přístup, protože jinak eh, k ničemu se nedobereme. Ale mám na vás otázku. Pokud například v USA bude eh, nějaký stát a eh, nějaký orgán zodpovědný za národní bezpečnost a ten eh, sleduje datové toky, dohlíží na celou touto otázku, je to již považováno za překážku pro obchod a pokud například v EU naše členské státy. Samozřejmě eh, z důvodu veřejné bezpečnosti eh, tady kontrolují tyto věci. Eh, samozřejmě všichni se dohodneme na tom, že bezpečnost je důležitá, je to důležité i pro občany. Tak když se něco takového děje, je to považováno za určitou bariéru pro obchod, když tady tedy hovoříme o obchodních aspektech. A potom ehm, jak začneme eh, hledat ty společné přístupy, protože v některých eh, zemích stát eh, sleduje internet a datový tok a potom my řekneme, že to je překážka pro volný pohyb nebo obchod, ale zároveň pro naši bezpečnost třeba zavádíme obdobná pravidla. Takže jakým způsobem k tomu Eh, přizpůsobovat. Možná i pan Schleiermilch by na to mohl odpovědět. Když o tom diskutujete s partnerskými zeměmi, uzavíráte eh, TPP nebo eh, SETA a tak dále, jak k těm věcem přistupujete, protože my potřebujeme globální odpověď. Děkuji. Možná, že bych sám také přidal jednu otázku Náš systém regulace je založen na institucionálním postupu, kde se vytváří pravidla a regulace. A je to způsob, jak řešit tyto otázky digitálního obchodu? Eh, je to, je to eh, přiměřený způsob, jak to řešit eh, s ohledem na eh, ty inovace a jejich tempo, protože my jsme vždy krok pozadu za technickým eh, vývojem. Jak eh, je možné vyřešit tento odstup, to, ten, to, že jsme o krok pozadu, jak to vyřešit i na té globální úrovni? Děkuji eh, za eh, tyto velmi jasné a jednoduché otázky, eh, které vám Joe za chvíli zodpoví. Ne, a teď vážně. Já si myslím, že bez pochyby musíme udělat vše, co můžeme pro to, abychom vytvořili globální normy. Ale to neznamená vždy globální regulace. My musíme hledat ty nejlepší cesty, jak vytvářet normy v některých oblastech globální. Například tady máme model uh, Um, mnoha zúčastněných stran, eh, který máme rádi ve světě internetu. A možná, že bychom to mohli využít i v širším slova smyslu, abychom vytvořili globální normy eh, v širším okruhu. A potom eh, další aspekt je možný konflikt s našimi základními právy. To možná trochu se týká i Brexitu. A Tady v této diskuzi hovoříme o tom, zda se vzdáme eh, našího, naší suverenity. A odpověď je, že pokud se chcete eh, účastnit více věcí s více lidmi, tak musíte společně rozhodovat. Takže tady se vlastně přesouváte z lokální úrovně na národní úrovně a z národní úrovně na tu meziná, na evropskou, na mezinárodní. A tady se musíte rozhodnout, o čem je vhodné diskutovat, na které úrovni a co z toho získáte. A, takže tady eh, je také otázka těch základních práv. My nebudeme o tom eh, vyjednávat, abychom za to dostali nějakou eh, jinou výhodu, ale jsou tady jiné věci, které možná postoupíme za nějakou výhodu. Možná, že bychom chtěli ve fotbalovém klubu mít 12 hráčů, abychom eh, vyhráli eh, ten zápas snáze, ale když budeme chtít být na evropské úrovni, tak budeme muset se eh, smířit s těmi 11 hráči, abychom byli stejní jako ostatní, aby tam byly rovné podmínky. A teď teda tady některé otázky přežití sledování a dalších věcí. Evropská unie a USA mají zodpovědnost za to, aby se pokusili vytvořit globální normy, a to takové, které by se měly eh, blížit spíše evropským kým tradičním eh, eh, normám, protože by to mělo vycházet tedy z těch pravidel, na kterých se společnost shodne. Měli bychom mít, eh, myslím si, že toto je cesta k těm společným normám. Samozřejmě, eh, že ehm, to tak úplně není, ale přece jen by se to k tomu mělo posouvat. A měli bychom mít eh, takovou normu, která by umožnila určitou míru sledování těchto věcí. To by byl krok k vytvoření, znovu nastolení důvěry. Takže bychom měli se přiblížit těm společným sdíleným hodnotám prostřednictvím toho dohledu. To je důležitý krok a my bychom měli posuzovat vlády EU a USA, aby pracovali na vytváření takových norem a, pravidel. Uh, já bych většinu toho podepsal. Co se týče eh, toho dohledu a sledování, myslím si, že jak Evropská unie, tak Spojené státy vycházejí z těch eh, principů, které jsou pro ně eh, základní, například eh, Například soudci v jednom případě si stěžovali, že je stále někdo vlastně pletl, že je zaváděl na špatné argumenty a tak dále, ale Eh, to nejsou věci, které by respektovaly eh, ty principy eh, Spojených států. A podobně také v Evropské unii máme pochopitelně určité výjimky týkající se národní bezpečnosti. Někdo by mi to mohl definovat, predikovat se to nedá. Kromě toho máme Eh, směrnici, která eh, byla eh, od začátku nelegální, až neziskové organizace na to reagovaly, dali to k soudu a nakonec se tato směrnice tedy stáhla. Také soudní dvůr se k tomu bude vyjadřovat. Myslím si, že toto nerespektuje naše základní principy. Co se týče cenzury, tady máme eh, jasná pravidla v článku 52. Eh, tam se hovoří o všeobecném zájmu, ale máme celou řadu příkladů, kdy došlo skutečně k blokování internetu, které vůbec nevycházely ze stávajícího práva, které také neodpovídají tomu, čemu se říká proporcionalita takového zásahu. Kromě toho, Komise také eh, se obrací na soukromé firmy s tím, aby eh, blokovali eh, některý obsah dobrovolně. Charta hovoří o tom, že takováto omezení musí vycházet ze zákona. Komise hovoří o tom, že společnosti se musí zařídit podle toho, eh, chtějí, ať už je to velká společnost nebo malá společnost. Například ve Velké Británii včera byl také projednáván jeden případ, kdy někdo eh, kritizoval stavební firmu na webové stránce ve Velké Británii a ten obsah byl potom eh, v podstatě odstraněn, protože ta stížnost vycházela z ze zákona o e, autorském právu, který platí ve Spojených státech. Podobně se to týká také například těch e, nenávistných projevů. E, Microsoft, Facebook a Twitter pochopitelně vycházejí také z ekonomiky z rozsahu nebo a otázka je, co vlastně tedy dělají ve vztahu k cenzuře. Máme chartu, máme úmluvu a máme také ten přístup, prosím vás, udělejte si něco, abychom to nemuseli upravovat v zákoně. To nestočí. Co se týče toho, čemu říkáme multistakeholdism, já souhlasím s Johnem, to je dobrý model. Je to ale model velice obtížný, eh, má-li fungovat dobře, ten princip je velice dobrý, jde eh, o to, abychom získali na svou stranu eh, ty správné organizace, které mají dostatečnou expertizu, které jsou ochotné dialogo, dia, vést dialog. Eh, které respektují pochopitelně také své eh, voliče a mysl, nemyslím si, že tento model je nějaký konečný, eh, jediný úspěšný model. Bude potřeba i je, tento model zlepšit. Děkuji. Tím se dostáváme, myslím, na konec našeho slyšení a pokud mám být upřímný, já si e, nejsem jistý, že na všechny otázky tady zazněly odpovědi. Možná, že jsme pouze na začátku tohoto procesu, kdy e, hovoříme o tom, jak využívat ten potenciál, který nám to nabízí a jak vytvářet adekvátní pravidla e, pro digitální obchod. Já bych chtěl poděkovat, navzdory tomu, co jsem právě řekl, všem panelistům. Chtěl bych jim poděkovat za to, s čím nás seznámili. Chtěl bych jim poděkovat za tuto diskusi. Ta diskuse pochopitelně se bude projevovat i v konkrétních eh, obchodních dohodách, eh, ať už je to TTIP nebo jiné dohody. Takže ještě jednou děkuji. Myslím si, že to je také konec eh, našeho, naší dnešní schůze. Nemám nic do různého. Další schůze je 15. a 16 června. Děkuji vám všem.